Ladies and gentlemen, may we start? Dámy a pánové, začneme. Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem programu jednání. Nyní je na řadě bod číslo 38. Proběhne výměna názorů ohledně obchodního tajemství a předávám slovo paní Le Grip. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes máme možnost eh, podruhé si vyměnit názory k návrhu směrnice, která se týká ochrany nezveřejněného know-how a obchodních informací. Je to tedy druhá výměna názoru k tomuto tématu a navazujeme na předcházející. A teď asi bude vhodné, abych eh, celou problematiku představila. My jsme absolvovali slyšení, respektive budeme absolvovat slyšení, které by mělo proběhnout eh, v lednu během jednoho z našich eh, zasedání. Zatím v tuto chvíli nemáme k dispozici podrobný program, ještě jsem se nepustila do samotné podrobné organizace, ale určitě se to slyšení v lednu odehraje. A to pro nás bude důležitý mezník, protože budeme mít možnost vyslechnout si řadu odborníků, zástupců různých subjektů a budeme mít možnost doladit naše názory k tomuto tématu a všem završit v podobě konečného návrhu, který následně našemu výboru předložím. Proto, abychom mohli v lednu to slyšení zorganizovat, tak eh, jsme museli trochu posunout časový harmonogram, o kterém jsem vás eh, informovala minule. Já jsem vám minule předkládala první návrh zprávy, ale ten skutečně konečný návrh zprávy bude k dispozici až po tom slyšení, které proběhne, takže si myslím, že to bude buď to na konci ledna nebo na začátku února a tehdy budeme moci tedy diskutovat na našem zasedání výboru o konečném návrhu zprávy a doufám, že se nám eh, tedy podaří dovést tu práci do zdárného konce společně se stínovými zpravodaji a že budeme moci nejpozději na jaře zprávu schválit. Takže teď jsme teprve v situaci, kdy studujeme text, který nám komise předala, studujeme různé komparativní studie, různá stanoviska, seznamujeme se s nimi Seznamujeme se s textem, který přijala rada, protože rada se již tomuto tématu věnovala, prošla ho poměrně rychle. A já jsem sama vedla konzultace s různými zainteresovanými eh, subjekty, zástupci firem, různých skupin. Hovořila jsem se za, zástupci zaměstnavatelů, s, skutečně s různými skupinami, s právníky, kteří se věnují obchodnímu právu a tak dále. Takže sice jsme teď v podstatě na začátku, spíše v předběžné fázi, ale přesto už bych se s vámi ráda podělila o určité poznatky, které jsem získala během provedených konzultací. Samozřejmě, že ještě budu v konzultacích pokračovat i nadále. Tak zaprvé Myslím si, že je velice důležité, abychom zajistili, aby tato směrnice skutečně účinně fungovala. Když se podíváte na návrh směrnice, který máme k dispozici, tak eh, vidíme, že firmy narážejí na určité překážky, když se snaží dosáhnout účinné ochrany nezveřejněného know-how a obchodního tajemství. A v návrhu směrnice vidíme, že obsahuje určitá opatření, která ale podle mě nejdou dostatečně daleko, je třeba je dále upřesnit a možná je lépe vyvážit, tak abychom také více odrazovali případné pachatele od eh, porušování pravidel a může to být také užitečné v případě soudních procesů. Podle článku 3 eh, například eh, tam není úplně vyváženě stanoveno tom předkládání a opatřování důkazů. Článku 7 eh, je zase promlčecí doba. To jsou jenom některé příklady poměrně důležitých záležitostí. A já si myslím, že i rada tady chápe, že tyto články, včetně článku 8, jsou velice důležité. Takže určitý inovativní přístup tady je, nicméně si myslím, že některé věci je potřeba dále zpřesnit. Například zastupování stran, když eh, dojde k omezení přístupu k informacím, nebo když je potřeba eh, vést soudní řízení důvěrně. Všechny tyto věci je potřeba ještě zpřesnit a doladit. Kromě toho jsme se také všimli citlivé záležitosti důvěrnosti informací, které jsou předávány justičním orgánům a eh, nebo jiným orgánům, státním orgánům, státním orgánům při výběrových řízeních, eh, kdy je potřeba chránit důvěrnost informací. Na druhé straně je nutně potřeba odhalit některé důvěrné informace při výběrových řízeních. Jinými eh, slovy potom eh, veřejné instituce, které rozhodují o přidělení veřejných zakázek eh, nesmí takovýchto důvěrných informací, které získali, zneužít. Je to tedy citlivá záležitost a je tady obrovská odpovědnost například na straně veřejných institucí, které rozhodují o nabídkách ve výběrovém řízení. Jinými slovy, dostáváme se v celé řadě závažných eh, věcí. Jsou tady různé nástroje, které tento text eh, zmiňuje a které my si teď musíme prostudovat ve všech aspektech. A myslím si, že bychom mohli některé věci ještě dále zlepšit. A ještě jedna věc, kterou bych chtěla říci v této, eh, v této fázi, to je taková trochu ožehavá věc, a která se objevila ve všech diskuzích, které jsem doposavat vedla, a to jsou smluvní vztahy mezi zaměstnavateli a jejich zaměstnanci. Jde o využívání informací, které získali zaměstnanci během působení ve společnosti u zaměstnavatele a využití těchto informací po skončení pracovního poměru. A samozřejmě tady je potřeba nastavit správně eh, ochranu, musí tam být eh, skutečně ta rovnováha úměrná, přiměřená, neag- neagresivní, nicméně musíme mít na paměti, že se jedná o záležitost velice citlivou. Ochrana obchodního tajemství, která jde až příliš daleko, může vést sama ke zneužívání situace. Takže například musíme vyjádřit obavu, kterou nám sdělili některé organizace z některých oblastí. že se obávají omezení svobody pohybu v důsledku takovéto směrnice. Samozřejmě, že se tato směrnice těchto věcí dotýká, ale určitě by bylo užitečné abychom to dostatečně prostudovali, šli trochu dále, nemyslím nad rámec působnosti materiálu, protože tím bychom se ocitli mimo právní základ, ale existují skutečně určité obavy, určité problémy, jimž budeme muset věnovat pozornost. Takže, pane předsedo, to bylo eh, ode mě jenom skutečně velice zběžné nastínění některých problémů, které si myslím, že budeme muset prodiskutovat ehm, při příležitosti toho lednového slyšení a následně. Společně se stínovými zpravodaji doufám v dobrou výměnu názorů v rámci našeho výboru. Já doufám, že dáme hlavy dohromady já v příštích týdnech budu kontaktovat stínové zpravodaje za různé skupiny a začneme o věci společně diskutovat, abychom se posunuli dál. A na závěr, pane předsedo, bych chtěla všem připomenout užitečnost tohoto návrhu směrnice, eh, zejména v současné hospodářské situaci, protože tady je klíčová důvěra. A pokud se nám podaří vytvořit evropskou legislativu, která bude harmonizovaná a která ukončí současnou právní roztříštěnost v ochraně know-how a obchodních eh, informací a tajemství, což je nedílnou součástí podnikání a pokud se nám zároveň podaří eh, skonsolidovat vnitřní trh a posílit důvěru a nastavit ochranná opatření, tak si myslím, že se nám podaří eh, pomoci eh, všem v Evropské unii, nejenom obchodním firmám, pomůžeme inovacím a zlepšíme tak naši konkurenceschopnost. Takže jde především o důvěru nejde pouze o stavění jakýchsi ochranných bariér, ale spíše jde o to položit základy pro důvěru, abychom tak posílili inovace a konkurenceschopnost. To v Evropské unii potřebujeme. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně, a předávám slovo ostatním kolegům, pan Durand. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl stručně vyjádřit. Nejprve chci poděkovat paní Le Grip. Když se podívám na působnost této směrnice, tak tady jsou i otázky, jako je doložka veřejného pořádku, věc velice důležitá v členských státech a vstupuje do hry právě v okamžiku, kdy mluvíme o obchodním tajemství, o nekalé konkurenci, protože to je mm, jedno z rizik, na které narážíme a které musíme určitě zvážit. Eh, jménem Julie eh, Reda, která je normálně eh, stínovou zpravodajkou pro tyto záležitosti, bych chtěl upozornit paní zpravodajku na skutečnost, že obchodní tajemství jako termín je termín velice široký. Já už jsem konzultoval tuto záležitost eh, a většinou se tady používá takový generický obecný přístup eh, k tomuto pojmu a možná by bylo dobré se ale přesněji zamyslet nad tím, co chceme ochránit, eh, malé, střední podniky, subjekty, které se nemohou dovolit velké právní bitvy. To znamená, musíme se zaměřit na to, koho chceme především eh, chránit a musíme si lépe definovat základní pojem obchodního tajemství a z toho odvodíme to, co bude potřeba chránit. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Koferaty. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat paní Le Grip a chci se stručně vyjádřit. Za prvé, komise nás žádá, abychom ochránili informace vznikající v obchodních eh, činnostech a přinášející a představující určitou přidanou hodnotu. Přitom musíme postupovat eh, spravedlivě, nastavit pravidla, která zajistí, že tyto informace jsou ochráněny. Musíme nalézt správnou rovnováhu mezi společným zájmem firem, jinými slovy, aby ta ochrana nebyla příliš rigidní a vlastně by neumožnila sdílet ani normální užitečné informace, které mohou pohánět eh, inovace a kreativitu. Možná to zní eh, velice prostě, jednoduše a banálně, ale myslím si, že někdy je velice obtížné něco takového přesně definovat. Ono často tyto věci vyplynou až eh, z praxe a na nás bude, abychom si toto dokázali představit eh, dopředu, takže budeme nuceni k určité představivosti. Budeme se muset pokusit definovat nové modely model, který bude možná prostější, jednodušší než ten původně zamýšlený. To vše v souvislosti s otázkou patentů. Naším cílem musí být vyhnout se eh, tomu, že budeme bránit eh, oběhu běžných informací. Proto také říkáme, že je potřeba jasně definovat, co to je nelegální získání informace, neoprávněné získání informace. Já myslím, že je tady jenom tenká dělící čára mezi tím, co je považováno za know-how a co už je a co je tedy šířením takového know-how a na druhé straně co je eh, ochranou eh, běžných informací. Takže já jsem si vědom eh, této obtížnosti. Já už jsem říkal paní kolegyni, že s ní mm, souhlasím v tom, že je potřeba věnovat zvláštní pozornost informacím, které zaměstnavatele považují za za důvěrné a většinou jsou to informace, k nímž mají přístup zaměstnanci na eh, vyšších postech. Jsou to často lidé s velkou kreativní kapacitou a přinášejí pro společnost obrovskou přidanou hodnotu. A velice často dochází k tomu, že tito profesionálové pak opouštějí firmy, e, začínají sami podnikat a využívají k tomu znalosti, které získali e, dříve a v takových případech se velice obtížně rozlišuje. Neměli bychom ovšem v žádném případě bránit kulturnímu obohacování zaměstnanců, kteří působí v oblasti inovací a výzkumu, kteří pracují na něčem, co je dnes důležité pro obchodní společnost, ale co může být v budoucnu zase důležité pro daného jednotlivce, až bude pracovat ku příkladu sám. Často se jedná tedy o vysoce placené a postavené profesionály. kteří pracují s know-how a se zvláštními znalostmi a tady musíme zajistit, aby nedošlo k tomu, že budeme bránit eh, šíření informací, ale na, jedne, na druhé straně zase, aby nedocházelo k narušení know-how ale abychom nebránili obecně k nějakému mm, nebránili obecně růstu společnosti, kultury. My jako politici nejsme pod kontrolou nikoho, jsme objektivní, ale samozřejmě tady mohou být naopak snahy nás nějakým způsobem nasměrovat. A myslím si, že musíme nastavit eh, opatrně rovnováhu. Děkuji, říká pan předseda, pana radě stručně. Vážení kolegové, v četnu 2014 Financial Times publikovali seznam deseti největších firm, co se týče tržní kapitalizace. Hm, ani jedna z nich není Eh, britská firma. A proč tomu tak je? Je to eh, zákon o obchodním tajemstvím, který existuje v USA, který byl novelizovan v roce 85 a poskytuje normalizovaný právní rámec pro eh, vysokou ochranu obchodního tajemství amerických firm, které fungují v různých federálních různých státech. V současnosti mm, státy využívají obchodního tajemství, aby získali tedy obchodní výhodu. Sedm, podle jednoho průzkumu 70 respondentů identifikovalo obchodní tajemství jako klíč k inovaci a konkurenceschopnosti. Nicméně, co se týče ochrany obchodních zájmů, tak ehm, evropský právní rámec zdaleka není harmonizován. Návrh komise je Eh, aktuální, možná trochu opožděný krok. Je pravda, že eh, obchodní tajemství má zvláštní povahu, blíží se patentům. A jednotná definice obchodního tajemství by byla ve prospěch firem, eh, posílila by důvěru přes hraniční transakce a právní jistotu. Věřím, že tento návrh směrnice umožní práci, ústavní práci soudů co se týče mm, zacházení s obchodních tajemstvích a také to umožní e, odškodnování obětí. a podporuji návrh rady na vyváženější přístup k ochraně obchodního tajemství a právo na spravedlivý soudní proces mm, možnost členských zemí e, stanovit tedy další dobu promlčení pomůže chránit práva obětí. Děkuji. Paní Rosie. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat zpravodajce za její uh, prezentaci. Jenom několik připomínek, které je třeba říci, které bych chtěla zmínit. Existuje um, režim ochrany um, obchodního tajemství, který je velice široký. Myslím, že je na to třeba, eh, je na to se třeba na to blíže podívat. Je tady vysoká ochrana obchodního tajemství. Existuje systém PER, který chrání eh, informace firm. A eh, brání zveřejňování. Takže máme velice obecný, eh, široký systém. Je velice obtížné eh, mm, získat veřejné informace o IPR. Ehm, článek 4 Mm, tam se hovoří o tom, co může být důvěrné a jako obchodní tajemství. Musíme být opatrní, abychom příliš neomezili obchodní tajemství. To jsou některé tedy implikace, které musíme zvažovat, zajistit, abychom měli eh, možnosti, které by umožnily konkurenceschopnost firm a bránili eh, legitimní zájmy společnosti a zaměstnanců bylo možné za určitých okolností zveřejnit informace, které drží e, firmy. Děkuji vám. To byla tady poslední e, přihláška. Pardon, omlouvám se. Paní Gutland. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji za mm, i když chápu účel a záměr tohoto návrhu, tak chci zdůraznit Eh, další aspekt, a to jsou práva zaměstnanců pracujících. Jednak chci zmínit eh, právo pracujících na reprezentaci a informace. Specificky eh, v některých členských zemích, včetně mé Švédska, pracující a odbory mají právo být reprezentováni na představenstvu firmy, aby mohli plně Eh, uplatňovat v praxi svá práva. Jaký dopad by měl potenciálně tento návrh s ohledem na právo na informovanost a reprezentaci pracujících? Za druhé, v některých členských zemích, včetně to je mé, regulace v této oblasti je ponechána na sociálních partnerech. Doposud to byl dobrý způsob, jak hledat řešení v rámci kolektivních dohod. Eh, zohlednila komise, když tedy formulovala tento návrh, jak to bude ovlivňovat státy s kolektivními dohodami, jaký dopad bude mít nová směrnice na řešení, kterých bylo dosaženo v rámci sociálního do, dialogu a kolektivních dohod a nikoli zákonem. To by mělo velký vliv v zemích, jako je ta moje. Dále obecné hledisko. Příliš dalekosáhlá opatření v této věci by mohly omezit schopnost pracujících čerpat ze zkušeností, které mají a um, znalosti, které mají, když by přecházeli na jiné pracovní místo ve své profesi. Za druhé by to mohlo Mm, podle mého názoru omezovat mobilitu na trhu práce. Zavažovala komise tato, tato, tyto hlediska? To je tedy moje otázka. Dobře, budeme pokračovat v diskusi v prosinci. V lednu, pardon, v lednu. A pak budou všechny dotazy, které jsou na stole, tak doufejme, že budou zodpovězeny. Tím tedy uzavírám tento bod a přecházíme k bodu 39, a to je výměna názorů ohledně závěrů Mm, mm, marakešské dohody, která umožňuje přístup k, ve, k veřejněným eh, dílům osob, které jsou eh, slepé nebo mm, zrakově postižené. A slovo eh, má pan Anderson. Děkuji, pane předsedo. Já chci přivítat paní Marie martin Prat z komise Doufám, že je tady. A chci říci, že Evropský parlament je velice rád, že komise podepsala tu smlouvu, že ta, tu dohodu, že ta mm, je to něco, co zelení dlouho usilovali. Takže já bych požádal zástupce komise, aby nám řekl, něco víc o tom návrhu a e, o nadcházejícím jednání s radou. So the floor would be to uh, Madam, to the Commission, Madam Martin Pratt. Uh, slovo má paní um, Maria Martin Pratt. Děkuji, pane předsedo. je to skutečně pozitivní zpráva pro komisi, že může tady na tomto výboru říci, že 20.10. Um, komise přijala návrh rozhodnutí Rady o ratifikaci marakešské dohody. Já eh, vysvětlím jenom to pozadí, když to mnozí znáte. Marrakeš, dohoda z Marrakeše byla vyjednána eh, Mezinárodní organizací pro duševní vlastnictví, komise vyjednávala jménem EU a členských zemí. Dohod, dohoda byla mm, přijata na diplomatické konferenci eh, v červnu 2013 v eh, té doby se eh, přijímají kroky jako podpis dohody, ratifikace dohody. Komise navrhuje po závěru diplomatické konference, které komise navrhla, eh, podpis této dohody to bylo v roce 2013, pak byla ta dohoda podepsána v Dubnu 2014 a nyní jsme ten návrh na ratifikaci dali na stůl radě. Samozřejmě je to návrh, který se k vám dostane také, protože Evropský parlament musí udělit svůj souhlas předtím, než bude rozhodnutí o akt přijat. Parlament tedy my, my žádáme, aby parlament umožnil ratifikaci dohody, aby bylo možné umožnit přístup k publikovaným dílům pro zrakově postižené, slepé nebo jinak eh, postižené, co se týče tištěných materiálů. Pak eh, po přijetí tohoto rozhodnutí můžeme pokračovat ratifikaci eh, ta vyžaduje 20 ratifikací, aby mohla vstoupit v platnost. Tuto chvíli pouze tři státy ratifikovaly dohodu Indie, Spojené arabské emiráty, Salvador je e, v podstatě dohromady 80 zemí, které to podepsali, signatářů, což obvykle ukazuje, že je velká e, chuť to ratifikovat. Mm, my prvních První jednání s radou proběhne nejprve na úrovni pracovní skupiny. Proběhla schůzka 24. No, proběhne zkuška 24. tohoto měsíce. Po této diskusi bude možnost dalším diskusím, než bude přijato rozhodnutí. Po té první diskusi budeme tedy schopni vám indikovat, jak rychle můžeme postupovat dál, jaké jsou problémy v radě. To, to je všechno, co mohu v této fázi říct. Ráda budu odpovídat na další otázky zpravodaje nebo dalších eh, kolegů. Děkuji, paní zpravodajka si přeje pokračovat. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky. Za prvé, můžete nám něco říci o postoji komise k otázce kompetencí, co se týče ratifikace dohody z Marrakeše? Druhá otázka. Parlament, pokud jsem tomu správně rozuměl, stále formálně nedostal E, tedy žádost o udělení souhlasu. Můžete prosím toto vysvětlit, paní Martin Prat? Ano, co se týče první otázky, otázka kompetentnosti, názor komise je, že ta e, otázka spadá pod exkluzivní kompetenci Unie. To je jasné. Není to úplně nová diskuse. Mm, pokud vím, tak jste diskutovali o podmíněném průmyslu, přístupu mm, v rámci mm, to se týče tady exkluzivní versus stílená kompetence, podobně jako diskuse v Radě Evropy. Je to jasné vzhledem k existující legislativy výměny se třetími zeměmi, takže ty eh, věci, které jsou uvedeny v dohodě z Marrakeše, spadají do exkluzivní kompetence. Co se týče formálního předání parlamentu, tak ten návrh, ten dokument je veřejný. My jsme ověřili, že je k dispozici v Eurolex. My to chápeme tak, že to bude pouze formálně předáno, až když proběhne diskuse v radě a pak před konečným rozhodnutím to rada formálně předá parlamentu. Takže to je tedy procedurální postup. Tak toto funguje. V každém případě ten dokument není klasifikovaný, je veřejný, a je k dispozici k, pro každého. Děkuji za jasnou odpověď. Okay. Do we have any... Dobrá. Máme ještě nějaké komentáře nebo připomínky od poslanců? Nevidím nic, žádné žádosti o slovo, což by znamenalo, že pro dnešek uzavřeme debatu na toto, eh, na toto téma a můžeme přejít na další bod, který je důvodem, je to bod 40, proč jsme tady zde dnes tak namačkáni. Takže všichni, eh, prosím, vítejte na tomto slyšení, které se týká dalšího rozvoje autorských práv zde v Evropském parlamentu. Vítám zejména paní Sylvie Kosta, mou spolupředsedkyni, jinak předsedkyni výboru KULT, výboru pro kulturu a vzdělávání, který pořádá toto slyšení společně s naším výborem Jury. Dnešní slyšení přichází v pravou chvíli, zejména proto, že Jean-Claude Juncker, předseda komise, oznámil, že reforma autorských práv pro digitální společnost a hospodářství bude jednou z hlavních deseti priorit nové komise. Dnešní slyšení je rovněž také relevantní ze dvou dalších důvodů zejména kvůli tomu, že komise eh, chce prosazovat agendu lepší regulace a kvůli tomu, že stále probíhají vyjednávání o T-typ, což je téma, které má velký vliv jak na regulaci, tak na ochranu duševního vlastnictví. Proto s velkou radostí vás informuji, že toto slyšení nejenom osvětlí eh, některé relevantní výzvy, kterým v oblasti autorského práva dnes čelíme v Evropě, ale bude sloužit také jako odrazový můstek pro dva projekty, které v mnoha ohledech definují aktivitu výboru Jury na příští roky. Za prvé, výbor Jury se rozhodl vytvořit novou pracovní skupinu na téma duševního vlastnictví a reformu autorských práv, Eh, právě včera koordinátoři našeho výboru se rozhodli určit Žána Marie Kavada, který je místo předsedou výboru Jury, koordinátorem této pracovní skupiny. Pracovní skupina bude sestávat za každou frakci z jednoho poslance z výboru Jury a jednoho poslance za frakci z výboru Kult. Eh, výbora, výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, IMCO a z výboru ITRE, výboru pro průmysl. Očekáváme, že tato pracovní skupina se bude setkávat jednou měsíčně, bude vyslýchat přizvané odborníky a bude diskutovat otázky příslušné pro autorské právo v dnešní době. Za další. Zároveň s touto pracovní skupinou výbor jury bude využívat veškeré nástroje lepší regulace, které bude mít k dispozici tak, aby jak si, si zachoval náskok před komisí při přípravě dalších, eh, dalších úprav autorských práv. Zejména výbor Jury vypracuje implementační zprávu o směrnici EU o harmonizaci některých aspektů autorských práv a souvisejících práv informační společnosti, což je tzv. směrnice Infosoc. Jakožto první krok výbor Jury požádal výzkumnou službu Evropského parlamentu, aby provedla ex post eh, hodnoc studii dopadu právě této směrnice. Výsledky eh, tohoto průzkumu pak snad eh, budou pokračovat v podobě konzultací zúčastněných stran a ex ante studie dopadu a prošetřování možností politiky, což bude parlament provádět zároveň s komisí. Je to velmi ambiciozní projekt a hodně si od něj slibujeme. Ovšem ze všeho nejvíc je to zajímavý projekt. Dnes eh, je dobrý den. Dnešek je dobrým dnem pro autorská práva v Evropě. Já se velmi těším na příspěvky našich přizvaných odborníků a těším se na diskusy o dalším rozvoji autorských práv v Evropě. Nicméně eh, zaprvé bych rád dal slovo paní spolupředsedkyni a požádám ji o její její úvodní příspěvek eh, za výbor Kult. Paní eh, Silvio Costa, máte slovo. Děkuji vám všem. Eh, budu spíše hovořit italsky. Anglicky bych pouze řekla, že mnohokrát děkuji tady kolegovi předsedovi výboru Jury, panu Svobodovi. I my jsme velmi potěšeni, že můžeme toto slyšení požádat pořádat společně. A teď tedy už v italštině. Myslím si, že asi všichni budou vědět, že výbor kult se v tomto parlamentu zaměřuje hlavně na hlavní výzvy v oblasti audiovizuálních a jiných kulturních produktů. Jsou to výzvy, kterým budeme čelit v rámci přípravy nové směrnice o autorských právech. Za poslední roky jsme se velmi angažovali v, těch všech to, v těchto všech tématech. Eh, vydávali jsme stanoviska pro výbor jury pro tyto oblasti. Hovoříme například o právech autorů, co se týká zveřejňování hudby online, na mysli můžeme mít eh, například také všechna témata eh, související s eh, hledáním rovnováhy mezi kulturním obsahem, vizuálním obsahem online, a co se týká jaksi širšího přístupu ke kulturním produktům, vizuálním produktům na internetu na straně jedné a na straně druhé, co souvisí s ochranou práv autorů. To je téma, které jsme již nastínili v mnoha dokumentech a mnoha stanoviskách, která naše výbor, náš výbor vypracoval. Myslím si, že v rámci jednotného eh, trhu musíme vytvořit silné kreativní prostředí se silnou konkurenceschopností. To nám pomůže vybudovat dobrou základnu pro naše autory, ale zároveň musíme zajistit, aby tito autoři byli v evropském prostoru chráněni. A z tohoto hlediska veškerá práce, která probíhá na poli dostupnosti kulturního dědictví online, zejména co se týká programu Europeana, a co se týká přeshraničního obsahu online, eh, tak toto, právě toto jsou pro nás klíčová témata. Ve spolcích, jako je Evropská unie, která si zakládá na vlastní kulturní identitě, je právě tento přístup zásadní. Po konzultacích s komisí Teď se teď očekává ehm, publikace Bílé knihy o autorských právech, kde, jak doufáme, budou uvedena všechna pravidla a práva, která uspokojí naše potřeby. Ehm, Rádi jsme zaznamenali vznik této pracovní skupiny, kterou pan spolupředseda zmínil, kde budou zastoupeni i kolegové z výboru Kult. Doufáme, že tato skupina bude úspěšná a bude uh, úspěšně pracovat. Doufejme, že v tomto mandátu se nám podaří navázat na práci, která již v této oblasti proběhla v minulosti. Je to spolupráce, na kterou se velmi těšíme, protože Uh, tato směrnice musí být směrnicí sdílenou e, v co nejširším poli parlamentních výborů. Dnes proběhne slyšení, které se zaměří na právní aspekty celé věci a já děkuji výboru Jury a e, jeho předsedovi zejména za přizvání nás dnes sem. Velmi se těšíme na e, příspěvky všech přizvaných hostů a doufáme, že i my budeme moci, budeme moci přispět svou troškou do mlína k této velké evropské výzvě. Děkuji. Děkuji vám, e, paní spolupředsedkyně, za váš příspěvek. Než dám slovo prvnímu řečníkovi dnešního slyšení, rád bych poznamenal, že Günther Ettinger, komisař pro eh, digitální, eh, společenství digitální společnost, oznámil, že od něj můžeme očekávat určité legislativní návrhy zhruba za rok až za dva. Nicméně Andruš Ansip, eh, místo předseda eh, zodpovědný za digitální jednotný trh, řekl během svého slyšení, že můžeme očekávat návrhy v této oblasti v příštích šesti měsících. Takže mimo jiné se těším, eh, že paní první mluvčí, paní Maria Martin Prat, z odboru pro komunikační sítě a technologie z Evropské komise nám eh, tato data jaksi upřesní. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Mně řekli, že mám sedět tady, tak se na mě nezlobte, já se před vámi nechci schovat. Ze všeho nejdříve mi dovolte říci, že si vážím iniciativy výboru Jury a Kult a vítám tuto první výměnu názorů. Musím říct, že Evropský parlament eh, skutečně je mnohem rychlejší než komise. Asi by nebylo spravedlivé říci, že komise je pomalá, protože konec konců funguje teprve 1,5 týdne, ale obávám se, že ze své pozice šéfky odboru pro autorská práva vám asi teď nemohu říci, eh, zda má pravdu pan Ansip nebo pan Ettinger. Na to se musíte bohužel skutečně zeptat jich. Já vám mohu říci, že i v komisi panuje přesvědčení, že v této oblasti musíme jednat co nejrychleji. Konec konců toto téma je součástí eh, politických směrnic pana Junckera. Což znamená, že momentálně se snažíme navazovat na práci za posledních několik let, která, jak víte, se stávala ze studií právních i hospodářských a z velké veřejné konzultace. Momentálně teď eh, diskutujeme, a to je otázka politických rozhodnutí, eh, načasování a obsah jednotlivých politických iniciativ. Eh, komise samozřejmě bude připravena skontaktovat se s vámi, jakmile bude tento proces zahájen. Musím říci, že zkušenosti, které máme ze spolupráce s výborem Jury z minulého parlamentu, jsou jedině skvělé. Samozřejmě netýká se jenom výboru Jury, ale i výboru Kult a výboru IMKO je fakt, že se nám podařilo navázat velmi efektivní spolupráci ve velmi komplexních otázkách, velmi technických otázkách a e, Konec konců paní Kosta už zmínila osiřelá díla a jednotlivé směrnice, včetně mimo jiné jednání o marakešské dohodě, takže mm, aby se tak řeklo, disponibilita komise, kterou znáte z minulého období, Komise byla přítomná u politických, ale i u technických diskusí na všech úrovních, bude pokračovat i nadále. To znamená, jakmile budete cokoliv potřebovat, neváhejte se na nás prosím obrátit, jsme připraveni s vámi diskutovat i ta nejkomplexnější technická témata, která si budete přát s námi probrat. Eh, samozřejmě předpokládáme, že bude probíhat i pravidelná diskuse na politické úrovni eh, s komisařem nebo s příslušným místopředsedou. Bohužel na tomto místě vám nemohu říci nic nového, nicméně eh, budu se těšit nejen na intervence jednotlivých odborníků, ale samozřejmě také na intervence těchto dvou a všech jiných výborů, které zde mohou zaznít. Děkuji. Děkujeme vám, paní kolegyně. Tedy můžeme rovnou přejít k přizvaným odborníkům. Prvním z nichž je profesor Martin Krečmer, profesor práva duševního vlastnictví z Glasgowské univerzity a je to ředitel Centra pro autorská práva a nové modely biznisu v, kreativní ekonomi- v kreativním hospodářství. Máte slovo na 20 minut. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane předsedo, paní předsedkyně. Je mi ctí tu být. Děkuji výboru Jury a výboru Kult za to, že jste uspořádali toto veřejné slyšení právě v tuto chvíli, protože je to skutečně v pravý čas je to ta správná chvíle na zvážení a rozšíření vstupů z naší strany do legislativy. Ehm, není úplně náhodou, že na úvod mé prezentace vidíte takovýto komplexní snímek. Je tam celá řada institucí, ale eh, zkrátka u založení mého výzkumného centra, které se jmenuje Create, jich zkrátka tolik bylo. Je to, myslím, poprvé, kdy dochází k empirickému výzkumu oblasti autorských práv. Je to společně financováno eh, humanitními odbory, uměleckými odbory, sociálními vědami, technickými vědami. Je to skutečně úplně nový aby se tak řeklo, podnik, který, jak doufáme, bude generovat eh, data potřebná na straně legislativy. Nebudu se pouštět do příliš eh, podrobných popisů projektů, které provádíme, jejich 40 eh, a všechny se vlastně nějakým způsobem dotýkají pole působnosti vašeho výboru. Dnes bych rád začal tím, že velice rychle proběhneme to, čemu já říkám 20 let krize autorského práva. Tyto dílčí nadpisy jsou seskupeny na základě právních intervencí, takže nejedná se o chronologický seznam, je to spíše seznam podle druhu intervencí. Některé proběhly na mezinárodní úrovni, některé proběhly na národní úrovni. Vidíme zde, že směr, jakým se ubírá ta e, ručička kompasu, se poměrně dramaticky mění. Máme určité dohody o autorských právech, tam se jednalo hlavně o technická opatření, aby se ten pomyslný džin zatlačil zpět do té kouzelné lahve. Pak jsou tady opatření, která podporují inovace, prodlužování smluv, vynucovací iniciativy, anebo iniciativy, které se naopak snaží jaksi znovu dosáhnout vyvážení eh, celé této oblasti autorského práva. Můj příspěvek dnes eh, se nebude zaměřovat na eh, nejnovější intervence, ani na data mining, ani na cloud computing, ani na nic podobného, což jsou všechno důležité věci a musí se řešit, ale ve svých 20 minutách bych se skutečně chtěl soustředit na budoucnost, na budoucí vývoj autorských práv. Je potřeba zohlednit eh, minulé reformy a to, že se jim podařilo jediné a to nedosáhnout koncenzu. V jádru mého příspěvku pak bude to, čemu bych řekl asi, eh, če, co bych nazval čtyři nepohodlné pravdy o autorských právech. Eh, nepohodlné, protože jsou často v rozporu s eh, všeobecnými, vše, s všeobecným pojetím politiky autorského práva. A toto všeobecné pojetí je empiricky spochybnitelné, ne vyloženě špatné. První bod je, že autorské právo nezajišťuje nezávislost ani důstojnost umělců. E, to jde naprosto proti doktríně, že účelem autorského práva je e, dát do sedla právě autora. Druhý bod. Spotřebitelé nemohou být donuceni utrácet. To je opět v konfliktu s přesvědčením, že jádrem problému je chování spotřebitelů. Za třetí, tady se zaměřím na neužívání děl, která jsou stále chráněna autorským právem, což je v konfliktu eh, s přesvědčením, že účel autorského práva je zpřístupnit díla eh, a podpořit produkci, abychom jich měli více. A za čtvrté, politika autorského práva nemá nezávislou eh, empirickou základnu, což je v podstatě v konfliktu se samotným procesem eh, autorského práva a tím, jak ten proces eh, v minulosti fungoval. K prvnímu bodu, k první nepohodlné pravdě. Nezávislost a důstojnost umělců. To je něco, s čím všichni souhlasíme jakožto s důležitým a chválihodným cílem autorského práva. Máme zde spoustu všelijakých úvodních ustanovení. Eh, řádně propracovaný a efektivní systém na ochranu autorských práv a tak dále je důležitý pro zajištění nezávislosti a důstojnosti eh, uměleckých tvůrců. Je to v celé řadě úmluv, například eh, úmluva z Bernu, která v prvních bodech jaksi přidružuje Eh, autorství nebo vlastnictví díla samotnému autorovi a odvozuje to od jeho života. Podíváme-li se na eh, eh, trhy s kulturním zbožím, tak vidíme neúplně uspokojivou situaci. Ten trh je často na základě vítěz bere vše, a um, prodejci si často ukrajují z té částky, za kterou se dílo prodává, dosti velký kus. Velice často Eh, velice často příjmy umělců vůbec nesouvisí s autorskými právy. právy. Tržní výsledky se často pojí pouze s takzvanými bestsellery. Máme velice často případy globálně udělených práv a statutární vlastnictví vlastně téměř vůbec nic neznamená. Jinými slovy, eh, to právo se přenáší směrem od eh, toho tvůrce díla, což je asi to nejzásadnější, díky čemuž vlastně chápeme eh, trhy autorského práva jako trhy práce s autory, s tvůrci děl. Takže v podstatě eh, vždy musíte být na pozoru, když za vámi někdo přijde jako zástupce autora. Nejprve po něm musíte vždycky chtít, jakou má smlouvu s tím daným autorem. Eh, je fakt, že autoři musí chránit e, své dílo. Na druhou stranu je také fakt, že investoři musí chránit své investice. Nicméně zájmy těchto dvou entit nejsou vždy stejné. E, je to velmi zvláštní spojenectví, je to velmi zvláštní vztah. Takže e, v jakékoliv reformě autorských práv musíme zohlednit práva autorů, e, a to koncepčně, jaksi v odděleném takovém boxu, řekněme si. Druhý eh, efekt toho trhu typu vítěz bere vše je struktura, eh, v rámci které to dílo a jeho případní dědici jsou disproporciálně důležití. Eh, dejme si příklad. Například směrnice o prodeji práv. Jak víte, tady to v podstatě znamená, že se Eh, používá určité procento z výtěžku v aukci z tohoto díla. A data ukazují, že valná většina těchto peněz končí u dědiců pouze eh, zhruba asi 18% jde skutečně žijícím umělcům. Druhý příklad se týká prodloužení platnosti a opět i zde tím, že eh, prodloužíme platnost eh, práv, rozšíříme pole autorů, kteří mají nárok na odměnu a eh, podle dat ze Švédska vidíme, tedy po roce 1995, když se Švédsko připojilo k Unii, vidíme poměrně špatný vývoj situace a podobné věci můžeme očekávat i v případech jiných států. Účelem autorského práva nesmí být pouze odměňovat ty, kteří si to nezaslouží. Parlament a komise už zadali studie o toku autorských poplatků, eh, tak, abychom si mohli udělat lepší obrázek o tom, proč někteří umělci eh, v podstatě nedostávají vůbec žádné peníze za svá díla. Posuňme se teď k druhé nepohodlné pravdě chápu, že bych měl nabídnout, ačkoliv možná ještě k té první, možná bych měl nabídnout nějaká řešení, než přejdu k druhému problematickému bodu, řekněme. Musíme řešit legitimní problémy eh, tvůrců a umělců. Musíme se zaměřit na smlouvy, na práva, na odměnu a na morální práva, která musí být i automatická. A musí se v každé smlouvě, kterou umělec uzavírá, eh, objevovat je potřeba také vnímat eh, spolky umělců jaksi jako subjekty kolektivního vyjednávání, nejenom jako eh, způsob distribuce autorských děl. Eh, v 90. letech proběhla studie o efektu digitalizace hudebního průmyslu. Součást této studie byly interview s hlavními vydavatelskými společnostmi. Tehdy hlavní strategie byla jak si ten obsah izolovat v uzavřeném smyčce a spotřebitel měl ten obsah spotřebovávat v té smyčce, tedy v nějakém uzavřeném prostoru. Eh, klíčové přitom bylo právo říci ne v těchto interakcích. Nicméně spotřebitelé se tím jaksi neřídili. Eh, chovali se stále Eh, jaksi drzeji, řekněme, stahovali hudbu a různé soubory a nikdo jim nebyl schopen v tom zabránit. Ukázalo se, že výzkumy chování spotřebitelů jasně říkají, že Eh, stahování a sdílení se asociuje eh, s větší mírou prodeje. To znamená, ti, kteří stahují a sdílí, také nejvíc utrácejí. Takže je v podstatě otázka, jakým způsobem budete ten rozpočet na zábavu alokovat. Chceme samozřejmě generovat eh, zisk, ale musíme chápat, jakým způsobem se spotřebitelé rozhodují. Tím, že jenom utáhnete nějaký šroub někde, nezměníte chování lidí. Musíte pochopit, proč se lidi chovají tak a tak. Máme eh, empirické eh, doklady o tom, že pakliže se business model změní a bude odpovídat přitom očekáváním spotřebitelů a bude eh, jak si nabízet zboží za řádnou cenu, budou spotřebitelé patřičným způsobem reagovat. Druhý bod v této oblasti, co se týká role spotřebitele, je že spotřebitelé považují autorské právo za něco, co spotřebovávají, ale může se jednat i o vstupy do nových děl. Já samozřejmě nemám čas vstupovat teď do oblasti obsahu generovaného uživateli, nicméně eh, autorské právo zkrátka funguje i jako vstup, tak jako výstup. Je to zkrátka výstup výzkumné, eh, výzkumné činnosti, ale i vstup do ní. Ehm, internet musíme eh, chápat jako daleko víc než pouze efektivní stroj na distribuci. Jaká řešení nabízíme zde? Je potřeba přesunout důraz od spotřebitelů na komerční služby, to znamená sledovat peníze, jak se říká, ale v této oblasti se lecos už odehrává. Je potřeba, aby interní trh začal fungovat, aby business modely sloužily spotřebitelům. A je potřeba zvažovat i nějaké výjimky z těchto základních principů, ehm, aby existovaly dostatečné pobídky, zkrátka, pro spotřebitele. Ukazuje se asi, že otevřené ehm, výjimky pro uživatele jsou možnou cestou vpřed a není, ehm, není záhodno se jimi nezabývat. Třetí nepohodlná pravda, copyright, pardon, autorské právo a neužívání děl. Eh, tato data jsou ze studie profesora Paula Hila z Illinoiské univerzity. Jsou to knihy z konce 19. století a jejich dostupnost. A vidíte, jak se toto vyvíjí. Jak vidíte, eh, v 19. století sice eh, bylo vydáno poměrně málo knih, čekali byste, že poptávka po nich Eh, se bude postupně snižovat. Neočekávali bychom tam propad, po kterém se tyto produkty zase začnou objevovat. Eh, je fakt, že eh, cokoliv, oni se ty knihy objevily v podstatě jak si objevila se díla, která jsou disponibilní z doby před rokem 1923, protože to je ten, to je ten limit, před kterým se díla dostávají jaksi do veřejného vlastnictví v Spojených státech. Eh, jaká řešení nabízíme pro tuto oblast? Podle, podobně jako eh, v právu týkající se obchodních známek. I zde musíme konstatovat, že práva se pojí se závazky, to znamená práva, která někdo nevyužívá, mají své dopady. Asi to nebude tak drakonické jako v jiných oblastech práva, například jako v, u obchodních značek, kde když nějakou značku kontinuálně pět let nepoužíváte, tak vám právo na ní zaniká ale je jednoznačně možné vypracovat mechanismy, které umožní eh, jaksi uvolnění neužívaného díla, což konec konců může být i ku prospěchu samotných autorů, pakliže ta práva eh, jak si se vrátí zpět na to první políčko celého tohoto systému. No a poslední nepohodlná pravda, politika založená na důkazech. Já jsem se naposledy účastnil eh, slyšení tohoto výboru v kontextu eh, rozšíření působnosti eh, autorských práv u zvukových nahrávek. Tady máme útržek z té směrnice. Ono tam bylo jedno takové na první pohled nevinné ustanovení. Doba ochrany hudebního díla skončí 70 let po smrti Eh, posledního přeživšího autora. Bez ohledu na to, zda jsou tyto osoby designovány jako spoluautor, autor textu a skladatel hudby, eh, vzhledem k to, eh, pokud tedy dané dílo bylo otextováno jako takové. To vypadá jako poměrně nevinné ustanovení, já jsem to původně také tak vnímal, ale od té doby se ukazuje zcela evidentně, že e, tady působila velmi silná lobby. Tady vidíte příklad George Gershvina, který zemřel e, v roce 37, jeho bratr e, v roce 1983. A toto nevinné ustanovení znamená, že minulá komise a minulý parlament zajistili, že geršvinovské, eh, geršvinovská pozůstalost. Eh, v podstatě teď jde do rukou entit, které nejsou vůbec činné na tomto trhu. A já to vnímám jako příklad toho, kde i my jako legislátoři asi třeba úplně neskoumáme, jaké empirické podklady máme pro naše legislativní rozhodnutí. Nakonec eh, toto je eh, typický příklad. Eh, otázka vyjednávací pozice EU při VIPO, kdy v podstatě vidíme, že v Evropské unii se sleduje jiná politika než na mezinárodních fórech opět i zde si myslím, že řádná politika založená na důkazech by se měla, by se měla stanovit řádný mandát. Teď se tedy dostávám k závěrům. Důstojnost a nezávislost um, umělce stávající právní rámec je v konfliktu jak se zájmy umělců, tak investorů, producentů a vydavatelů, tím, že jejich peníze, peníze vede do rukou nečinných subjektů a tím se dostává do konfliktu s základními premisami těchto zákonů, které mají podporovat kreativitu. Co se týká e, role spotřebitelů, spotřebitelé a produktivní e, uživatelé, takzvaný prosumers a nebo výzkumníci, zde by systém autorského práva měl podporovat kreativitu, pokud tato nepodkopává principy autorského práva jako takového. Neužívání děl, systém autorského práva jaksi zakotvil neužívání materiálu, který by byl jinak k dispozici novým inovativním mozkům. Zkrátka práva musí mít své důsledky. A je za čtvrté je e, politika založená na důkazech možná. V mnoha oblastech se naše znalosti multiplikují velmi rychle. Máme celou řadu závěrů nezávislých studií, které nám dohromady formulují poměrně komplexní, komplexní obrázek o stávající situaci, která eh, často obsahuje aspekty a prvky velmi nákladné a neefektivní. Je potřeba, aby Evropa podporovala kreativitu. Dříve nebo později bude potřeba udělat rozhodnutí, která asi nebudou pohodlná pro všechny. Jak vidíme na příkladu obou Gershvinů, některá ustanovení, některé kroky zkrátka slouží zájmu pouze, velmi úzké skupiny. Pakliže Evropa nebude rázná, tak tak se nikam nedostaneme. E, důkazy na podporu politiky máme, teď je čas, abychom jednali. Děkuji vám. We thank you, professor. Děkujeme vám, pane profesore. Dalších 20 minut teď připadne profesorovi Dobušovi, který je docentem na Svobodné univerzitě v Berlíně. Pane profesore, máte slovo. Vážený pane Svobodo, paní Kosta, vážení poslanci, děkuji za pozvání na dnešní slyšení, za možnost podělit se o názory a také výsledky studie, která je výstupem z konzultací, která, které jsme vedli za minulé komise k autorskému právu. Já bych chtěl nejprve ocenit to, co řekl eh, pan Krečmer Naprosto s vámi, pane Krečmere, souhlasím, pokud jde o to, co jste říkal a také o tom, že toto slyšení je velice dobře načasované. Já zastávám názor, že ačkoliv nám před ani ne dvěma týdny nastoupila do funkce nová komise, tak si myslím, že je vlastně na čase sklidit výstupy z práce předchozí komise a jejich veřejných konzultací k autorskému právu. Takže na toto se teď soustředím během svého vystoupení. Nejprve eh, vysvětlím tedy, jak to bylo s tou eh, zprávou Evropské komise. Ačkoliv autorské právo mm, není eh, nějak eh, zásadně spochybňovanou eh, právní koncepcí. Je to především věc, kde je potřeba nastavit správnou rovnováhu a myslím, že na tom se asi přesně, přesně shodneme všichni. Takže skutečně u autorského práva jde především o dobré nastavení rovnováhy. Já si ovšem myslím, že potřeba nastavit dvojí rovnováhu. Jednak právo o autorském eh, právu vlastně musí nastavit eh, řádně tu, tu ochranu a zároveň umožnit eh, svobodnou tvorbu a svobodné vyjádření. Bez ochrany některé biznesové modely vůbec nebudou fungovat. A to je přesně ta část, které se věnoval pan Krečmer a protože tak učinil obsažně, tak nebudu zabíhat do podrobností v této části. Já se spíše soustředím na druhou část rovnováhy a ta si myslím, že je nesmírně důležitá pro zákonodárce, tedy i pro vás v Evropském parlamentu, protože tady jde o ostatní zainteresované subjekty, které eh, se podílejí na tvorbě zákona. A tady je třeba dosáhnout správné rovnováhy zájmů všech eh, zainteresovaných eh, skupin a na to se soustředí také ta zpráva o evropském autorském právu, o které jsem již eh, hovořil a hovořit ještě budu. Tato zpráva provádí Eh, poměrně snadnou analýzu, protože eh, v rámci konzultací byli respondenti požádáni, aby sami sebe zařadili do různých kategorií, zda se jedná o koncové uživatele, spotřebitele, autory, vydavatele, vysílací společnosti, poskytovatele, služeb, zprostředkovatele, kolektivní správce a tak dále a tak dále. A počet eh, těch odpovědí nebyl úplně rovnoměrně eh, rozprostřen. Celkově bylo odevzdáno asi na 11 tisíc různých eh, postřehů, poznámek, ale vzhledem tomu, že ta eh, zpráva zohledňuje reakce různých subjektů, tak integruje jejich poznámky a nevychází z počtu přijetých odpovědí. Teď, co to vlastně znamená, že chceme nastavit správnou rovnováhu v autorském právu? O tom hovořil i pan Krečmer. Ono nejde jenom o to, že na jedné straně máme kreativitu, na druhé straně spotřebitele nebo odvětví a spotřebitele, protože jsou tady různé subjekty s různými zájmy v různých situacích. A já se domnívám, že nastavení rovnováhy v autorském právu znamená, že dojdeme ke kompromisu. Ono se říká, že dobrý kompromis je takový, s ním jsou všichni stejně nespokojeni. A to je spíše takový bonmot, než by to byl vědecký přístup, ale myslím si, že nám to umožní položit si dvě velice důležité otázky, které jsou důležité, pokud chceme autorské právo reformovat. První otázka zní, nakolik eh, vyvážené nebo nevyvážené v současné době evropské autorské právo je. Pan Krečmer řekl, že si myslí, že je velice nevyvážené, ale co říká zpráva na základě konzultací a jaké je vnímání samotných zainteresovaných stran. Ačkoliv evropské autorské právo nebylo od přijetí směrnice v roce 2001 nějak zásadně pozměněno, tak ta rovnováha se změnit mohla, a to zásadním způsobem v tom posledním desetiletí vzhledem k technologickým změnám. Kvůli nim to samozřejmě není žádná nová věc od doby, kdy se vydávají zvukové nahrávky, kdy se rádio, televize šíří po internetu, internet sám je rozšířen, tak došlo k zásadní změně v rovnováze a došlo k zásadním změnám v technologiích, které pak znamenají, že musí zákonodárci mm, znovu nastavit rovnováhu v autorském právu. A druhá otázka. Pokud se domníváme, že současné autorské právo je nevyvážené, tak se ptám, co uděláme proto, abychom znovu tu správnou rovnováhu našli, jakým směrem se chce naše úsilí ubírat. Abychom se dokázali odpovědět, eh, opět eh, bych se vrátil ke zprávě Evropské komise Vzešle z těch eh, konzultací, kde došlo na téměř 10 tisíc odpovědí. To samotné schrnutí má 100 stránek a já jsem se tedy řídil tím onlineovým dotazníkem, který obsahoval 80 otázek napříč 24 tematickými oblastmi a u každých těchto otázek eh, se rozlišovaly různé skupiny zainteresovaných subjektů, tak jak se sami označili na začátku. A já jsem ve své studii proskoumal každou eh, tu mm, oblast, všech těch 24 oblastí a sledoval jsem, eh, zda ty zainteresované subjekty, ať už jde o ty institucionální uživatele, jako jsou knihovny, muzea, archivy nebo spotřebitelé, poskytovatelé služeb, autoři, Eh, samotní tvůrci, kolektivní organizace a vydavatele, takže zda těchto šest eh, skupin vnímá nutnost reformy, anebo jsou spokojeni se současným systémem autorského práva. Abych si to lépe vizualizoval, tak jsem si je barevně označil. Zelené, zelená znamená, že jsou pro reformu, pro konkrétní návrh na reformu, který je naznačen v té konzultaci. Červená znamená, že daná skupina je sou spokojena se současným stavem a nemyslí si, že je potřeba cokoliv na evropské úrovni reformovat. A žlutou jsem použil pro ty případy, kdy odpovědi nebyly úplně jednoznačné, jasné, anebo se vůbec netýkaly autorského práva. A teď se podívejme na tři konkrétní příklady, jakým eh, ta analýza, jak ta analýza podrobně vypadá. Tak, um, Dvě otázky se týkaly teritoriality výjimek z autorského práva. A v tomto případě, jako i v dalších případech, koneční uživatelé a institucionální uživatelé jako muzea a knihovny vnímají problém a v tomto případě také eh, si myslí, že je třeba nastavit koordinovaná pravidla. Zatímco eh, poskytovatelé služeb to vnímají jinak a na druhé straně zase autoři a vydavatelé si myslí, že teritorialita žádný problém není. Uvedu další příklad. Ehm, ono vypadá to podobně, když se podíváme podrobně na otázky tzv. nových výjimek. Několik otázek se týkalo otázce textového a datového vytěžování. Zda třeba tady zavést nějaké omezení pro eh, datové textové eh, vytěžování. A první dvě skupiny si myslí, že je potřeba provést legislativní změnu, zatímco autoři, kolektivní správci a vydavatelé jsou spokojeni se současným stavem. V některých případech ovšem eh, tento vzorec nefunguje. Když se podíváme například na spravedlivé odměňování autorů a tvůrců, tak tady je velice zajímavé se na to podívat podrobněji Protože to není taková nepříjemná pravda, jak tady zaznělo, je to vlastně příjemná pravda, protože dvě velké skupiny autoři i koneční uživatelé se najednou konečně shodují a vyslovují názor, že by jim pomohlo, kdyby na evropské úrovni vznikla nová legislativa, která by zajistila spravedlivé odměňování. A já si myslím, že to naznačuje také eh, cestu těmi řešeními, o kterých hovořil pan Krečmer, to znamená otázka kolektivního vyjednávání, smluv a tak dále. Pokud jde o vydavatele a zprostředkovatele, tak eh, ti ani žádnou potřebu změny nevnímají. To byly tedy konkrétní příklady a když se podíváme na situaci celkově, jak tedy vyplývá z této analýzy, podíváme se na všech těch 24 tematických oblastí a na jednotlivé skupiny uživatelů a na to, jak jsou spokojeni nebo nespokojeni se současným stavem, tak, tak eh, asi vás ten konečný výsledek nepřekvapí, je zcela jasný. Je tady jasné rozdělení mezi konečnými uživateli a institucionálními uživateli. Ty jsou zásadně pro reformu autorského práva, pak tady máme vydavatele, eh, kolektivní správce a autory a tvůrce. Ti jsou pro udržení současného systému. Takže kdybych to měl schrnout eh, v číslech, eh, koneční a institucionální uživatelé ti žádají v naprosté většině 23 případech eh, změnu. Vydavatelé vysílací společnosti ty by chtěli zachovat ve tematických oblastí současnou situaci. A podobně, ale ne až tolik skeptičtí, jsou autoři a kolektivní správci práv. Teď se vrátím k původním dvěma otázkám, které jsem položil. Tato analýza ukazuje, že současné evropské autorské právo je nevyvážené. Když je jedna strana zcela spokojena se současným stavem a druhá strana je velice nespokojená, tak si myslím, že ta situace není vyvážená. Myslím si, že na tom se asi také shodneme. Jakým směrem bychom se tedy měli ubírat při hledání nové rovnováhy? Když se podíváme na mm, tu dosavadní konzultaci, tak i z toho určitý směr vyplývá a možná to je trochu nepříjemná pravda, protože to bude znamenat, že zákonodárci se budou muset přiklonit k jedné ze stran. Pokud chcete přenastavit rovnováhu, Jasné, že nakonec nebudou všichni spokojeni, ale aspoň budou možná všichni stejně nespokojeni, jako jsem říkal. A tuto chvíli je, myslím, jasné, že alespoň nějaká reforma proběhnout musí, zejména i tedy žádají koneční uživatelé a institucionální uživatelé. Kdybychom zašli dále do podrobností mé analýzy, pokud byste chtěli získat další informace, tak jsou veřejně dispozice na této webové stránce. Ani jsem nevyužil, jak vidím, všech těch 20 minut, ale doufejme, že jsem předal to, co jsem předat chtěl. Děkuji. Pan předseda, děkuji vám, pane profesorem za velice zajímavé informace. A teď už bych předal slovo na dalších 20 minut panu Esgenovi, který je právním poradcem Evropského uskupení společností autorů a skladatelů. Jesak. Máte slovo. Many thanks to... Děkuji <clears throat> výboru Jury a výboru Kult za pozvání na tuto akci jako řečníka. Ehm, co je to tady s tou obrazovkou? Okay, first of all, a couple of words about Česak. Česak represents the 34 author... reprezentuje 34 autorských združení, které reprezentují více než um, milionů držitelů práv, autorů, eh, mm, redaktorů. Představujete 61 eh, výnosů. Abych eh, se jaksi vyhnul některým obviněním, že neprezentujeme, nereprezentujeme držitele práv, tak chci začnu, začít názory tedy těch držitelů práv samotných, těch autorů samotných. Já jsem byl profesorem na ekonomické škole. Um, já jsem také Eh, byl autorem hudby a doufal jsem, že budu mít, budu schopen žít z, jenom z hudby. Měl jsem tři děti a byl jsem profesorem, byl jsem, byl to velké riziko. Bez autorských práv bych a příjmu z toho bych nebyl schopen eh, tento krok udělat. Jako skladatel musíte samozřejmě pracovat eh, s mnoha oblastech, pokud nemáte jaksi možnost vlastnictví svých um, děl, tak máte problém.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 wanted to make sure actually we are voicing here the creator's voice, but that... My jsme eh, chtěli tady, abyste slyšeli hlas tvůrců, ale to nebylo možné z technických důvodů, ale snažili jsme se. So can we come back to the presentation? Se tady vrátí k té prezentaci. Okay, anyway, so we are saying couple of... Takže Stejně jsme, i tak jsme slyšeli několik autorů, kteří vysvětlili, jak autorská práva byly důležitá pro jejich život a profesionální kariéru. To mluví samo za sebe. Než je to jasnější než nějaký teleologický výzkum, kdy chcete něco prokázat eh, dřív, než vlastně začnete zkoumat. Ehm, Prská práva mají zajistit, aby eh, tvůrci byli dostatečně odměňováni a aby kulturní a kreativní sektor mohl udržitelně růst. Eh, Prům, ten, tento obor je obrovským zdrojem pro digitální ekonomiku. 56% Evropanů používá ten pro z kulturních důvodů, 9 z 10 nejsledovanějších videí na YouTube jsou hudební videa, 90% spotřebitelů globálně sleduje video obsah na, přes internet, včetně filmy, televize a tak dále. Místo uh, srovnání těchto dvou průmyslů se musíme podívat na exponenciální faktory, které kultura vytváří pro uh, celou digitální ekonomiku. Jak to můžeme udělat? E, bezpečný právní rámec pro autorská práva je priorita pro udržitelný um, kreativní průmysl. Velice často slyšíme, že spotřebitelé chtějí uh, přístup e, k, k dílům kdekoliv a kdekoliv, což je dobrá zpráva. Před, vyžaduje to multiteritoriální licence, mm, přezraniční dopust a portabilitu. Když se podíváme, jak se stojíme, tak MTL mm, například byla přijatá směrnice na kolektivním řízení, jejíž součástí je, jsou licence pro hudební díla a má to umožnit multiteritoriální licence práv autorů pro použití online. A vlastně je to, sleduje to tržní trend dobrovolně agregovat MTL pro ve prospěch všech. Také eh, v roce 2003 Licenses for Europe eh, eh, podskupina pro hudbu byla zastavena, protože na trhu už bylo dost řešení a nebylo třeba o tom dále diskutovat. Eh, existuje 300 online hudebních služeb v Evropě a prodává se více než 30 milionů stop. Když se podíváme na hm, online umění, to je dlouhodobě úspěšné na trhu MTL, audiovizuální sektor. Tam eh, vidíme ochotu operátorů investovat přeshraničně eh, a podle zpráv audiovizuální ober, observatoře existuje tři, téměř 3000 video demand služeb v EU. Když se podíváme na přeshraniční dostupnost autorské společnosti, tak nyní existuje e, řada z evropských služeb, iTunes, Spotify a tak dále, pak služby jako iCloud, Amazon Cloud a tak dále. E, Nedávno jsme se dohodli na doporučení veřejnoprávním eh, stanicím rozšířit eh, tyto služby přeshraničně a jednáme s komerčními rádii na podobné téma. Také tržní realita ukazuje, že poptávka je po těchto licencích se mění podle obsahu. Nejpoblíbenější je tedy francouzské, německé, britské, mají uh, eh, 30 mm, cencí, přičemž uh, ty nejméně žádané mají nula. A když to roste, když rostou tedy panevropské služby, stále úplně ne, ne, neovládly trh a často uh, eh, cílí na různé obecenstvo. Kolektivní Ehm, licence jsou eh, systémem, jak zajistit přístup k, nejvyšší, eh, k největšímu repertoáru. Přenositelnost, portabilita, eh, to znamená mít přístup k Spotify, Deezer a podobně kdekoliv jste, pokud máte internet. Také to znamená jasná práva pro, na panevropské úrovni, pokud ne tedy celoevropské úrovni, pokud ne celosvětově. Uh, Totež platí pro vizuální umění, e-books, eh, časopisy a podobně. Dále eh, v audiovizuálním eh, sektoru jsme byli svědky společného prohlášení o přeshraniční portabilitě ehm, služeb předplatného. Tedy možnost navazovat na tento vývoj a nezačítat po každé znova Především tam, kde vidíme, eh, kde jsou jasné důvody, které mají dopad na celoevropské poskytování služeb, jsou obvykle mm, business volby, například Spotify, poté, co mm, řešili všechny relevantní licence, což není e, eh, totež jako v Německu nebo v Británii, také e, problémy s širokopásmovým připojením. přeshraniční elektronické platby a stále více pracovní právo a daňové problémy jsou velkým problémem především pro startupy, které chtějí fungovat přeshraničně. Další prohlášení souvisí s omezeními a přístupem. Lidé chtějí snazší přístup ke kreativním dílům. Když se podíváme na to, jak se poptávka vytváří. Jednak podniky, startupy a služby, které poskytují poslouchání on demand, downloady nebo vysílání a podobně, pro které existuje příslušné, existují příslušné licence. Na druhé straně jsou to jednotlivci, neziskové eh, organizace, mal, malí uživatelé, pro ty existují zvláštní eh, programy licencí, jako eh, třeba pro studenty nebo eh, komunitní projekty, malé podniky, které chtějí použít konkrétní hudbu ve svých projektech. A pak samozřejmě pro institucionální uživatele, jako školy a podobně, pro které jsou různé možnosti. Nyní přispíváme k projektu European Sounds, který Eh, poskytuje eh, zvuk Europeana na internetu. Projekt dělá Britská knihovna a další organizace. Já se e, snažím říci, že není třeba oslabovat práva tvůrců, abychom řešili potřeby trhu. Jde o inkluzivní a pohodlný přístup, o kolektivní licence Toto mohou zajistit především díky spolupráci mezi uživateli a držiteli práv. E, stávající pravidla jsou flexibilní, aby řešili celou řadu problémů, které se snažíme řešit, které souvisí s požadavkem mm, na přístup k hudbě. E, fráze kreativní destrukce je často bodem, jak e, tedy oslabovat autorská práva, ale je to základ eh, ekonomického modelu. Není to o ničení dodavatelů na trhu, je to eh, o změně technologie a způsobech přístupu a jako, jak si po, poskytování lidem. Přístup uh, take and deliver uh, bez zajištění souhlasu a odměny není ekonomický model a zničil by dodavatelskou stránku trhu a ohrozil by e, legitimní podniky, které platí daně. A proto souhlas a odměna by neměly být považovány za jakýsi ochlazující efekt, ale jako nutnost, aby trh mohl využívat jak e, developery technologií, tak tvůrce aby společnost měla celkově širší přístup, udržitelný volbu kvality za dostupnou cenu. Chci zdůraznit, že kolektivní management je klíčem, protože umožňuje ehm, souhlas s právní jistotou podle skutečných potřeb uživatelů eh, s odměnou tvůrců. Jaké jsou tedy výzvy pro spravedlivou vyváženou digitální ekonomiku? Samozřejmě Mm, máme určité problémy, které chceme řešit a tady žádáme zase o vyjádření tvůrců a doufejme, že teď je budeme moci vyslechnout. I think we need to be as composers and as, uh, as creators, as authors, we need to be very proactive in engaging in seeing where the value in that system is because um,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 radši budu pokračovat. Je to škoda, že nemůžeme vyslechnout ty tvůrce. Ehm, takže tady jsou dvě věci, o kterých chci stručně zmínit. Jedna z nich je zachovat a propagovat spravedlivou odměnu pro tvůrce, především e, z nových zdrojů e, soukromého kopírování. Parlament přijal, máme parlament přijal zprávu na začátku tohoto roku, o soukromém eh, kopírování. Eh, druhá věc, kterou mm, projednáváme, to je takový slon v místnosti. Eh, to zmínili někteří ti tvůrci, což je nalezení rovnováhy v transferech hodnoty v digitální ekonomice. Čímž myslíme, že Nyní jsou zprostředkovatelé online, kteří mají obrovské zisky z používání kreativního obsahu a mm, kteří nepřijímají žádnou odpovědnost za copyright a nezabývají se odměňováním a skrývají se za e, směrnicí o e-commerce. Tyto otázky je třeba řešit na evropské úrovni a je třeba diskutovat o nalezení nové rovnováhy eh, přenosu hodnot tedy z, eh, pryč od těch zprostředkovatelů. Toto mm, také byla výzva z, eh, od tvůrců a autorů, Združení od tvůrců a autorů, kteří žádají Evropskou kreativní agendu pro růst a pracovní místa. Děkuji vám za pozornost. Pokud máte nějaké otázky, rád je zodpovím. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát za názor. Prosím, vypněte si mikrofon, pane kolego. Děkuji. Teď má slovo paní Isabel Feldman, vicegenerální tajemnice eh, Club Audiovisuel de Paris odbornice na audiovizuální otázky v oblasti umění, literatury, audiovizuálních děl a e, firemního práva. Paní kolegyně, máte 20 minut. Děkuji. Ze všeho nejdříve bych chtěla poděkovat výborům Jury a Kult za to, že mne přizvali, abych zde mohla hovořit o tomto velice důležitém tématu. Hovoříme o možné eh, revizi legislativy o autorských právech a zde probíhá veřejné slyšení. Velice pozorně jsem si vyslechla předřečníky a ráda bych eh, rychle okomentovala celou situaci z hlediska audiovizuálního sektoru. Autorské právo je právo vlastnictví, právo na majetek. Dochází přitom k určité nerovnováze, protože zájmy tvůrců a zájmy investorů se velmi často míchají. Což je často dobře, protože když pracujete v tomto sektoru, ať už je to sektor hudební nebo audiovizuální, tak víte, že tvůrce sám nedotáhne své dílo do konce bez investorů. Kdo jsou investoři? To jsou producenti, vysílací společnosti, distribuční společnosti. A e, zkrátka, kdyby nebyly, tak by tvorba děl byla jenom teoretická, protože by ta díla nebyla vlastně vůbec dávána k dispozici spotřebitelům. Takže nemysleme si, že je znak nerovnováhy, že se nám tyto různé zájmy promíchávají. Ba naopak, oni spolu spolupracují v symbióze v jakémsi řetězce a jedině společně mohou být i úspěšné a mohou dát dílům eh, větší význam. Takže to jenom k tomu, co říkali eh, pánové přede mnou. Eh, já jsem byla požádána, abych hovořila o audiovizuálním sektoru a ráda tak učiním. Podíváme-li se na veřejnou konzultaci a na zprávu jako takovou, vidíme tam celou řadu důležitých témat. Tři z nich zmíním. Nejprve stav věci v oblasti autorského práva, jak toto funguje na tomto neustále se měnícím trhu. Za druhé, teritoriální aspekty autorského práva, zda stěžují přístup nebo ne, zda spotřebitelé eh, mohou říci, ano, autorské právo je potřeba reformovat, protože je příliš teritoriální. A za třetí, jaká řešení můžeme najít eh, jako odpověď na stále větší poptávku od umělců, od zpěváků, kteří chtějí ještě dodatečné prostředky eh, než ty, které dostávají od svých producentů, vzhledem k rozšířenému užití jejich děl v digitálním sektoru, který je samozřejmě velice široký. Takže eh, toto jsou má tři témata. Autorské právo, teritorialita a dodatečné odměny tam, kde je to eh, způsobilé samozřejmě. Autorské právo se harmonizuje od roku 2010. Evropská komise prostřednictvím své strategie se účastní celé řady legislativní, respektive vytváří celou řadu legislativních opatření. Jak už zaznělo, měli jsme celou řadu směrnic, řeší se otázka prodloužení platnosti autorského práva uděl a to tvoří důležitou část legislativy EU. Je to doplňková legislativa k národní legislativě, která řeší národní specifika, takže je to velice důležitá legislativa. Je flexibilní, velmi široká a kompatibilní s jednotlivými národními úpravami eh, na základě principu subsidiarity samozřejmě a je to přizpůsobitelná legislativa. Dám vám příklad co se týká eh, teritoriality. Autorské právo je tedy navrženo na míru pro trh a je dostatečně flexibilní. A je také dostatečně široké tak, aby se okamžitě mohlo přizpůsobit neustálým změnám eh, na digitálním trhu, na trhu obecně protože samozřejmě legislativa nebude eh, přijímána stejně rychle, jako se přijímají technologické změny. Tam vždy bude určitá mezera, určitý prostoj a jak víte, implementace nové legislativy eh, je často zdlouhavý proces. Proto je důležité mít legislativu stabilní, tak, aby se jednotliví aktéři na trhu mohli řádně přizpůsobit, aby se mohli řádně organizovat. Legislativa o autorském právu je, myslím, dobře přizpůsobena trhu. Pakliže dochází k problémům s legislativou, nesmíme zapomínat, že zde máme Soudní dvůr Evropské unie, který je tu od toho, aby interpretoval tyto šedé zóny. On ty právní texty vezme, interpretuje je a uzavře ty případné mezery tak, aby nedocházelo k nerovnováhám. Máme zde tedy flexibilní rámec, který může hájit zájmy spotřebitelů. Dovolte mi zdůraznit eh, ta tři témata. Teritorialita. Evropská komise správně říká, že licence k užití se udílejí teritoriálně. A koncoví spotřebitelé si tedy neprávně myslí, že e, legislativa se musí reformovat, že autorské právo je jakousi překážkou. Důvodů je celá řada. Jednak e, není překážka pro multiteritoriální licence samozřejmě. Za další, podíváte-li se na zpěváky, e, autory textů, písničkáře a tak dále, oni zkrátka zpřístupňují své dílo prostřednictvím smluv s audiovizuálními společnostmi a to je vždy eh, smlouva na globální bázi s nějakou platností. Jinými slovy se tím usnadňuje přístup k dílům hned na začátku toho řetězce. Za třetí, eh, kulturní a lingvistická specifika samozřejmě omezují určitou poptávku po multiteritoriálních licencích v rámci jednotného trhu, Všichni víme, že kulturní specifika jsou součástí evropského bohatství, ale Evropská komise se, jak se zdá, říká, e, že právě toto zabraňuje poptávce po multiteritoriálních licencích. No, ale spotřebitele nezměníme, že? Můžeme si e, vzít celou řadu příkladů, například z Francie, což je země, kterou znám nejlépe. Podíváme-li se na Francii konkrétně, tak když eh, by někdo chtěl multiteritoriální licenci pro eh, televizní seriál eh, Pubelle Vie, to je seriál, který je typicky francouzský, odehrává se v Marseji a je to seriál plný zkrátka francouzských specifik. A to znamená, že těch žádostí o multiteritoriální licence bude velmi, velmi málo. A když už se taková poptávka objeví, bude se jednat o konkrétní teritorium, které bude mít ať už stejný jazyk, anebo stejnou kulturu. Takže těch celoevropských licencí je velmi málo. To kvůli tomu, že každý členský stát má svá specifika. Pak eh, zde máme určitou exkluzivitu. Eh, předfinancování produkce vždy funguje na bázi něco za něco. Máme fragmentovaný teritoriální trh a máme dohody s distributory a poskytovateli služeb, eh, které jsou naprosto zásadní pro financování těchto děl. Exkluzivita je tu klíčové slovo. Podíváme-li se na průměrný rozpočet na jedno album, tak je to samozřejmě nižší než u filmu, který jde do kin. Eh, a například známí herci mohou být placeni velmi slušně, ale vezmete-li si nějaké, nějakou fikční epizodu, Eh, třeba nějakého seriálu 52 minut ve Francii, tak je to nějakých 7 tisíc euro. Sedmdesát procent toho bude financovat národní vysílací společnost, kteří chtějí uspokojit své cílové publikum a chtějí zajistit, že ten program bude splňovat kulturní specifika a potřeby daného publika. což znamená, že i tímto se počet žádostí o multiteritoriální licence dosti snižuje. Když máte takovýto rozpočet, tak skutečně máte asi pouze 3,8 financování, které pochází ze zahraničí. Proč? Protože takovýto producenti budou chtít výhradní smlouvu pro dané teritorium, o které se zajímají. A takovýmto způsobem tedy dochází k řízení poptávky. Eh, hovoříme o filmech ve Francii. Průměrný rozpočet je zhruba 4,8 milionů euro. 28% financuje producent, 24% národní vysílací společnost a 22,5% jiné zdroje financování. Pak se tyto, tato audiovizuální díla distribuují na základě hodnoty. Jak se hodnotí? Eh, na základě žádostí, potřeb a vkusu spotřebitelů. Upřímně řečeno, já osobně se velmi málo kdy dívám třeba na britský sitcom, spíše se podívám na francouzský sitcom, protože mi je zkrátka bližší. A tím se dostáváme k návratnosti investice, čímž se dostáváme k samotné otázce investorů. To je velice zásadní otázka pro to, aby nějaké dílo bylo dostupné a využívatelné na daném trhu. Hovořili jsme také o kulturních specifikách a o malé poptávce. Tady hraje roli ještě další faktor. Na vnitřním trhu nemáme žádné celoevropské operátory, e, protože firmy nemají zkrátka tolik peněz, aby si mohli nakupovat takovéto multiteritoriální licence pro celou Evropu. Jediný, jediní operátoři celoevropští jsou firmy jako Apple, Facebook, Amazon, Google a tak dále. Ty ty peníze mají. Co se tedy stává? Evropští producenti, a to už vidíme například ve Francii, jedna velká produkční skupina ve Francii se souhlasem tvůrců připravili programy, které vlastně jsou použitelné celosvětově. A takové programy pak nakupují globální operátoři. No a tím se dostáváme k otázkám sazeb a vůbec cen. Vlastně až doteď hovoříme o hospodářských aspektech týkajících se licencí. Ale podle stávající legislativy můžete mít multiteritoriální licence, ale vzhledem k našim kulturním specifikům v Evropě, celoevropský ští aktéři nemají dost peněz na jejich financování. A tím pádem se musíme podívat, zda je možné dosáhnout nějakých výjimek eh, z, ze zákonů zpráva o hospodářské soutěži, aby se subjekty mohly združit a s touto výzvou se popasovat. Bez ohledu na to, co se stane, toto je ovšem hospodářský problém, to je problém ekonomický, nikoli problém autorského práva. Jen abych uvedla příklad, nedávno jsem v tisku četla, že Netflix představuje 48,35 milionů eh, jaksi předplatitelů přičemž kanál Play jich má daleko, daleko méně. A je z toho tedy jasně patrné, že evropští poskytovatelé služeb se s takovýmito globálními aktéry nemohou, nemohou vůbec měřit. Nesmíme si plést accessibility, portabilitu a interoperabilitu. Kdekoliv jsme, bez ohledu na to, jaký je to formát. accessibility, dostupnost, znamená dostupnost všeho. Držitelé práv chtějí, aby lidé měli přístup ke všemu bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí. Takže toto je skutečně hospodářská věc, nikoli eh, právní věc. Co se týká portability, tedy přenositelnosti, eh, tady vidíme eh, například vstupy skupiny licence pro Evropu, jak vidíte, držitelé práv se mohou združovat, lze zlepšit přenositelnost děl. A interoperabilita je samozřejmě odvislá od průmyslu eh, jako takového, kde zbývá dosti, eh, ještě dosti práce. Nemyslím si, že můžeme říci, že autorské právo je překážkou multiteritoriality. Autorské právo není odpovědné za problémy spotřebitelů. My jsme všichni spotřebitelé, všichni chceme vž- mít vždy přístup ke všemu, co možná nejvíc a samozřejmě ideálně zadarmo. A pak se na autorské právo díváme takovým poněkud zkresleným prismatem. Ale pokud jde o autorské právo jako takové, myslím si, že k dispozici máme dostatečná práva, máme právo na reprodukci, kopírování děl, k tomu jenom velice stručně. V této oblasti mimo jiné sledujeme nerovné zacházení napříč spektrem hudebníci, zpěváci, herci. E, komise říká, že bude provádět studii dopadu, ta měla proběhnout v lednu 2012 a myslím si, že je v zájmu všech, aby tato studie skutečně provedena byla. Harmonizace a pouze prodlužování lhůt, ochranných lhůt zjednoduší vymáhání poplatků za užívání děl Eh, ovšem, jakmile začneme zabíhat do výjimek, a těch je ve stávající legislativě celá řada, tak se věci dosti komplikují. Pakliže se teď mám na chvilinku vrátit k otázce odměn, tak eh, odměny eh, zpěváků, skladatelů hudby a herců jsou ovlivněny digitálním sektorem, což znamená, že bude potřeba tyto odměny navýšit. To je, myslím, naprosto opodstatněné. Pakliže se využívá nějaké audiovizuální dílo, musí za to být i zaplaceno. Celá řada umělců chce dosáhnout jakéhosi práva na odměnu, což by jim umožnilo získat dodatečné odměny poměrně vůči tomu, jaké jsou příjmy, eh, které eh, vybírají různá evropská tělesa, například SAA nebo Eh, různé jiné asociace správců práv. Mezinárodní eh, asociace herců například, to je také velká asociace, která chce dosáhnout eh, těchto dodatečných odměn, což by jaksi byl nepřenosný příjem, který bude proporciální, který bude poměrný vůči celkovým příjmům z daného díla. Je to na základě směrnice 92.100 kde se hovoří o tomto jaksi nedělitelném právu. A pak je tady také směrnice 2006-16, která hovoří o možnosti kolektivní zprávy děl eh, nebo případně o vyplácení těchto, těchto odměn těmi produkujícími společnostmi ve finále jde o to, aby ten nejslabší článek v tom řetězci na tom nebyl nejhůře, to znamená většinou ti tvůrci. A pak je ještě jeden návrh, který je před námi, to je návrh SACEM, kde se hovoří o kompenzačních odměnách, které by měly kompenzovat škody způsobené eh, technickými prostředníky. Podíváme-li se na tyto návrhy, ty se mohou vztahovat jak na hudební, tak audiovizuální sektor. Proto jsem je zde explicitně chtěla zmínit. Ty dva hlavní přístupy k těm dodatečným odměnám pro zpěváky, skladatele a eh, herce si eh, myslím, zaslouží pozornost, ačkoliv bude potřeba si s autorským právem v uvozovkách trochu pohrát, než tohoto dosáhneme. Pakliže bychom e, směrnici 2006 interpretovali jaksi obšírněji, museli bychom to pro herce už zavést, protože tam se hovoří o pronajímání, objektů, což je něco, co se vztahuje zpět na rok 1992, kdy jsme ještě neměli eh, digitální jednotný trh. Ehm, takže kdybychom to interpretovali široce, řekli bychom, že to mohou být i virtuální objekty, jaksi objekty nehmatatelné, tak bychom um, museli reformovat i směrnici 2001-92. Je to něco, eh, o čem musíme velmi pečlivě přemýšlet. Na závěr chci zopakovat, že autorské právo není překážkou přeshraničnímu přístupu k dílům, není to překážka pro potřeby spotřebitelů, potřeby uživatelů. Naopak myslím si, že lze nalézt řešení. Možná by bylo lepší nechat trh, aby se alespoň v krátkém horizontu reguloval sám, aby se ukázalo, jak se jednotliví aktéři sami vymezí vůči zbytku trhu, než se snažit všechno přeskoumat a všechno napravovat, zejména když hovoříme o tomto hlavním právu. Děkuji. Uh, the next... Děkuji vám. A nyní vystoupí Jean-Noël Tronk, který je generálním ředitelem Združení autorů, skladatelů a vydavatelů hudby, Združení SACEM. Máte rovněž 20 minut, prosím. Vážení spolupředsedové, já Vážení poslanci, já vám chci eh, nejprve poděkovat za zorganizování tohoto slyšení, tohoto panelu a chci se připojit tomu, co říkala paní spolupředsedkyně Kosta, že v názvu této akce Budoucí vývoj autorského práva v Evropě vidíme vlastně synonymum pro budoucí vývoj kreativního průmyslu a odvětví v Evropě. Já se ve svém vystoupení tedy soustředím na fakta, protože to je možná eh, jediné místo, kde se s panem Dubušem shodnu Shodneme se na tom, že třeba vít eh, z faktů a pokud dovolíte, přejdeme, eh, přejdu do francouzštiny, abychom tady posílili v kulturní diverzitu. Tak, jenom rychlý úvod. Hovoříme o autorském právu a o právu autorů. 26 států v Evropě používají autorské právo, ostatní státy právo autorů a já si myslím, že hlavně tady v Bruselu je potřeba prosazovat právo autorské, právo autorů. Vzhledem tomu, že tedy hovoříme, a přejdu zase, pardon, do francouzštiny, se mi to plete, úplně jsem se navykl mluvit anglicky, ale chci mluvit francouzsky. Mm, jde tedy o ten eh, ekonomický model, který používají kolektivní správci. Něco, co používáme v kulturním sektoru. Jak už řekl pan Krečmer ve svém vystoupení, jedna z obtíží, na níž narážíme, je to, že v rámci kulturního sektoru si ani nejsme vždy vědomi těch ekonomických modelů, které používáme. Podívejme se tedy na fakta, na čísla. Já jsem se soustředil na tři skutečnosti. SACEM, Združení SACEM, bylo založeno v roce 1851. Je to nezisková společnost, neziskové združení a je vlastně takto součástí sociální ekonomiky eh, Evropě a zastupujeme na 10 společností s vlastním ekonomickým modelem. Sociální ekonomika je samozřejmě velice důležitá. Zase přejdu do angličtiny. Vys- představuje silné osobní nasazení členů při řízení společnosti a absenci hledání zisku. Takže když si vezmete náš příklad, kdy v našem vedení jsou autoři, tvůrci představují dvě třetiny zástupců a pak jsou tam vedoucí představitelé vydavatelských firm. Setkáváme se 50krát ročně se všemi našimi členy a samozřejmě nesmíme zapomínat na ekonomickou realitu, protože to ukazuje, že náš ekonomický model je modelem referenčním, alespoň v Evropě. Dostáváme se k dalšímu faktu, a to, že Združení SACEM Mm, každý rok získá na 4 tisíce nových členů, 10 nových členů denně. A když se připojíte k SACEMu, tak dostanete okamžitě hlasovací právo a můžete se okamžitě vyjadřovat, můžete svá vyjádření publikovat na internetu. Zpět 350 tisíc registrovaných děl ročně, 700 probíhá právě formou takových kreativních eh, vyjádření. Je tomu proto, že tvůrci hm, si přejí žít ze své tvorby a chtějí, aby kulturní sektor hm, dále hm, vzkvétal. Takže nepřejí si úplně eh, univerzální, jednotný, unifikovaný způsob šíření děl. My si přejeme, aby kreativita byla součástí veškerého našeho smýšlení a také vašeho uvažování o této věci. Třetí fakt, který bych rád tady mm, zmínil k úvaze. Loni naše firma rozdělila příjem ve výši jedné miliardy eur zhruba 300 tisíc autorům na celém světě. Do nich spadají i naši členové, ale i nečlenové nebo členové jiných kolektivních správců práv, protože jak víte, tak eh, my jsme vzájemnou společností, tak to fungují i jiné organizace zastupující autory a mm, všichni autoři mají možnost využívat různých registrů rejstříků, různých organizací. Dále bych chtěla říci, že se jedná tedy o globální registr, globální rejstřík, systém je to transparentní a vychází ze zásady solidarity. Když jsem vyjednával licenci pro své členy, tak když jsem vyjednával s Netflixem, YouTube, každý, kdo by s nimi vyjednával, tak eh, jsem eh, zastupovala všechny naše autory, i ty mm, nejmenší, nejméně eh, známé, plodné, nejskromnější. A Samozřejmě, že ne všichni autoři dokáží vyžít eh, ze svých eh, tantiem. Přesto si myslím, že náš ekonomický model je efektivní a že na, v Evropě je zhruba milion autorů, kteří jsou schopni eh, ze své tvorby vyžít, takže skutečně tohoto svého práva využívají. Podívejme se teď na různé zainteresované subjekty, kteří tady vstupují do hry v kreativním eh, sektoru. Ve Francii v loňském roce proběhla studie. Teď opět zmíním několik čísel, které se toho týkají. 2. prosince bude publikována další studie, aktuální, takže tak budeme moci poměřit eh, ekonomickou váhu našeho odvětví v Evropě. Všechna ta rozhodnutí, která učiníte vy, budou mít eh, okamžitý, bezprostřední, buď to pozitivní nebo negativní eh, dopad na celý sektor. Já bych zmínil jednu, jeden rys tohoto sektoru, to je diverzita, například grafické, výtvarné umění, vít, architektura, fotografie, to jsou přední sektory, jež Francie v Evropě zastupuje. A jsou dosti koncentrované oproti jiným, které jsou roztříštěnější. Ale když se podíváme na francouzský trh, to je, toto odvětví je třetím největším zaměstnavatelem po automobilovém a obraném průmyslu. Jedna 2,2 miliony lidí jsou ve Francii zaměstnány právě v kulturním a kreativním odvětví. Řada těchto pracovních míst eh, je taková těžko postižitelná a vezměte si, že máme desetiprocentní nezaměstnanost, eh, velké množství nezaměstnaných mladých lidí. Proto si myslím, že mm, by se evropské instituce měly zamyslet eh, i nad možností tvorby pracovních míst eh, v takovýchto odvětvích, jako je odvětví kulturní a kreativní. Dostávám se k dalším faktorům a faktům. Já jsem říkala, že pokud jde o používané modely, tak některá ta odvětví jsou hodně diverzifikovaná, někde jsou združení autorů, která jsou zcela nezisková nebo jsou kombinovaná s acemi, tedy neziskový. Nesmíme zapomínat na další oblasti, jako je oblast akademická, zdravotnictví, kde dochází k většímu propojování soukromého a e, veřejného. Tím se dostávám zpět e, k naší studii která ukazuje, že toto jsou růstové sektory a že jedním z nejvíce rostoucích sektorů je eh, sektor kreativní. Jedná se o nezávislou studii, která byla vybrána ve výběrovém řízení, čímž je její objektivita zajištěna a tato studie řeší pouze o obrat, je tedy velice konzervativní, protože když se řeší spíše přidaná hodnota, tak může dojít k určitému přecenění. Pokud je tedy o obrat eh, u tvůrců, tak eh, sledovali jsme obrat eh, u vý, například výrobců hudebních nástrojů. U obrat hudebních vydavatelství obchodu s hudebninami, u hudebních festivalů a takto jsme tedy ho, měřili hodnotu odvětví a když se tedy podíváte na výstupy, vidíte, že v období nejhorší, nejhorší krize rok 2009-2010 se propadl počet pracovních míst v odvětví o 0,7 zatímco u kreativního sektoru došlo k nárůstu o 0,7 Druhá věc, na kterou chci poukázat, je, že Evrop, tato evropská studie potvrzuje také statistiku, kterou známe z Francie, a to, že třetí největší zaměstnavatel, jak už jsem říkal, je právě kreativní a kulturní odvětví. Proto tedy další rozvoj autorského práva je v Evropě tak důležitý. Když se podíváme spíše na ty technické záležitosti, tak samozřejmě nepopírám, že i ty jsou důležité a Evropský parlament eh, se jim již dlouho věnuje. Ale často se jedná o detaily, když to porovnáme s těmi hlavními tématy, tedy především s tím, jak můžete přispět k rozvoji celého odvětví eh, s právným nastavením eh, autorského práva. Možná, že za dalších pět let eh, tato odvětví budou mít na svém kontě ne přes milion pracovních míst, ale 10 milionů pracovních míst. Jsou tady lobbystické skupiny, které chtějí podkopat současnou silnou ochranu. Jsou tady také firmy, jež eh, lobbysté zastupují v Evropě i mimo Evropu a to jsou ale firmy, které nevytvářejí žádná pracovní místa. A já si myslím, že Evropský parlament by měl najít eh, řešení pro budoucnost tohoto odvětví a k tomu se dostanu za okamžik v druhé části své prezentace. Tady vidíte schrnutí té studie, která bude brzy zveřejněna. A já jsem rád, že o této studii můžu již dnes tady v parlamentu hovořit. Ještě než se dostaneme spíše k právním eh, koncepcím typu přenos eh, hodnoty. Tady bych chtěl zdůraznit, že tento eh, systém je součástí soudržného ekosystému, kde, který funguje na základě partnerství různých eh, hráčů, investorů, tvůrců a tak dále. Je tady veřejné financování kreativního odvětví, soukromé financování. Eh, veřejné financování představuje méně než 10 eh, z celku a jsou to tedy především soukromí investoři, kteří nesou mm, na svých bedrech většinu financování. Trh je regulován dodá nabídkou a daněmi, například pokud je například cena stanovená jednotně, Myslím si, že je na místě legislativu pozměnit, žádat moderní eh, legislativu, cenu za soukromou kopii, německý systém, který dnes funguje v 50 zemích eh, světa a je hlavním zdrojem financování pro práva autorů, například eh, v Alžírsku, v Burkině Faso. Ten se soustředí především na hodnotu těch, kdo vydělávají nejvíc. Může to být asi Může to být firma jako je Apple s iTunes, vydělávající přes 50 miliard, které spotřebitelé platí obrovské peníze, nebo mobilní operátoři. informační společnosti. Podívejte se na mobilní telefon. Když jsem byl ředitelem v Orange před eh, sedmi lety, tak jsme jich předali, prodali tisíce ročně za 40 eur. Protože to je telefon, který když spadne na zem, tak se rozpadne. Není to žádný zázračný přístroj. A proč bych měl za takový telefon dnes platit osmkrát více? Jak řekl Jean-Michel Jean, -Michel Jean, smartphone je tady kvůli, kvůli nám vlastně. Líbí se nám ta možnost prostředkování obsahu. Já jsem si přečetl zprávu Evropského parlamentu o soukromých kopiích, eh, také rozsudek proti Amazonu, který vydal Evropský soudní dvůr a myslím, že mi z toho vyplývá, že systém je potřeba dále posílit a ne ho rozvolnit. Je potřeba usilovat o větší harmonizaci. Pan Renzi řekl, že chce podpořit daně u mobilních telefonů a tabletů anebo mm, se nastavit poplatky z eh, disku, což byl německý pokus. Jak ukázal příklad Itálie a Španělska, takovéto výrobky jsou pak nakonec dražší, když neexistují práva k soukromé kopii. Tento telefon stojí mnohem více v Londýně než ve Francii, kde platí pravidla pro eh, soukromé kopie. Teď ještě, abych se zmínil o diverzitě modelů, to se dostáváme k dalšímu slajdu. Otázce přenosu hodnoty. To je něco, čeho jsme dosáhli díky licencím. Je pan Ettinger se o tom nedávno zmínil, když hovořil o tom, že je důležité to zohlednit ve směrnici o elektronickém obchodování. Myslím si, že pan komisař narazil na správnou věc, když se podíváme na německý systém. To je podle mě možná cesta, možná alternativa. Teď k, té, k tomu přenosu hodnoty. Já to označuji pojmem digitální kolo. Vezměte si poměr nebo váhu digitálního sektoru v zemi a jeho příspěvek ke kreativnímu odvětví. Máme tady síť, přístroje, internet, různé eh, zainteresované subjekty, kteří do toho vstupují, Spotify, Google, ty spadají do té kategorie internetu. Jsou tam telefonní eh, firmy, zkrátka různé subjekty. Když se podíváme na Francii konkrétně, obrat za rok 2012 eh, to bylo 49 miliard eur. Když se podíváte na tu zelenou část, tak ehm, regulačními systémy, eh, které se věnují autorskému právu, tak ehm, tímto eh, byly schromážděny prostředky ve výši zhruba 600 eh, milionů. Zařízení přispěla 13 miliardami fotokopie 30 milionů ve Francii. Je to pouze drobný podíl na, na celkovém obratu. Lobby digitální Evropy, která hovoří v tady v Bruselu o podkopávání evropského autorského práva stěží podle mě přinese větší, větší hodnotu do odvětví, protože oni by stáli spíše o vytváření hodnoty mimo Evropu, kde regulace není takto přísná. Teď se podívejme ještě na internetové služby. Tam eh, mají svoje role eh, licence. A podívejte se na tu tmavou oblast, eh, to je oblast eh, odměňování a to je oblast, která nepřináší žádné odměny. Na stole v tuto chvíli jeden návrh, který bude jistě předložen eh, také evropským zákonodárcům, a to je příspěvek kreativních zprostředkovatelů. Jakým způsobem můžeme něco takového rozšířit eh, v Evropě. Kdyby se nám to podařilo, mohli bychom zlepšit eh, evropský právní rámec. To už se dostáváme k právním záležitostem a já bych jenom upozornil na směrnici z roku 2000, která zde má eh, svou roli, říkala Mluvila o tom také paní Martin Prat, která se na směrnici podílela, stejně jako já. Druhá věc. Evropa byla vždy um, vedoucím regionem, pokud jde o informační technologie. A my jsme nedokázali uh, v té konkurenci obstát, uh, odešel Ericsson a tak dále. Evropská unie dnes musí zajistit uh, taková rozhodnutí, která sektor dále podpoří. A tady jsou důležité dvě věci. Jednak musíme posílit ochranu držitelů práv a zajistit efektivní regulační rámec. Děkuji. Děkuji, Děkuji za velice zajímavé komentáře. Poslední řečník je pan profesor Štýpr, předseda občanského práva, duševního vlastnictví a právospořské soutěže na Univerzitě Martina Lutera v Halle Wittenbergu který je členem zpětního výboru pro copyright a autorská e, práva Německé asociace na ochranu průmyslového vlastnictví a autorských práv. Pane profesore, máte 20 minut. Děkuji, pane Svoboda Kosta, za zorganizování tohoto veřejného slyšení v této počáteční fázi legislativního období. Já budu mluvit svojí mateřštinou. Pan Dobuš <clears throat> prezentoval zprávu komise o e, konzultaci evropskému e, autorskému právu a zajímavé je, že s, z téměř deseti tisíc stanovisek, které k tomu dorazily, tak polovina e, přišla konečných uživatelů. To ukazuje, jaký význam má autorské právo i pro spotřebatele, jako uživatele. V analogickém, analogovém světě eh, to v podstatě mm, se vůbec eh, k tomu konečný uživatel nedostal. Sledování díla bylo vlastně jenom zprostředkované a jenom odměna za knihu nebo desku nebo návštěvu kina eh, se musela mm, platit tomu poskytovateli a eh, v podstatě ta odměna tomu autorovi šla přes to zprostředkovatele. Eh, v podstatě veškeré národní autorské právo stejně jako v současnosti na evropské úrovni, tedy právě pro ty zprostředkovatele. To znamená eh, rozmnožování děl, rozšiřování a tak dále, veřejňování přes internet. V digitální době se to změnilo. Eh, v podstatě ten konečný uživatel se stává aktivním uživatelem a zprostředkovatelem, který to přes internet vlastně zpřístupňuje. E, například poslouchání hudby stažené přes e, internet, přes na tabletu nebo iPodu, vyžaduje celou řadu technických kopií, které podle stávajícího práva všechny minimálně, tedy potenciálně e, zasahují do autorských práv. Mm, oddělení e, soukromého užívání a aktivního používání, vlastně to rozlišování mezi soukromým a veřejným, to, to mizí e, mm, v prostředí webu. Současně umožňuje i všudy přítomnost um, Mm, e, e, internetu rost, ro, toto šířit mezina, mezinárodně. Doposud e, to souviselo s jednostranným um, zpřísněním autorských práv a z toho profitovali mm, ani ne tak jako ti autoři, jako ty některé skupiny prostředníků. To jsou právě ti, které nechtějí nic měnit, kteří jsou spokojeni s tím, jak ta situace vypadá ale nakonec to vedlo k jakési hypertrofii, um, od jakési hypertropie ochrany k příliš vysoké ochraně, kdy je e, obtížné vysvětlit, proč vlastně vůbec potřeba to autorské právo. A to je nebezpečnější než mm, jednotlivé porušení práva aktuální, moderní autorské právo musí dbát na zájmy všeobecné, jako, soukno, jako volný přístup ke kulturním statkům, e, také zájmy jiných autorů a podobně. Především je třeba, se třeba měnit, je třeba měnit e, chování, aby ochrana a ochraně autorských práv musí být stanoveny hranice. E, aniž by byl zasahováno do oprávněných práv autorů. V zájmu jak držitelů práv, tak uživatelů těch děl je méně, tedy autorských práv je vlastně více. Ehm, jak by to konkrétně mohlo být implementováno v Evropské unii? Tak to bych chtěl tedy zdůraznit na základě tří aspektů. Co je vlastně eh, chráněno? Dále obs, jak si objem té ochrany, jaké eh, využívání lze zakázat, ehm, dále, jaké legislativní opatření by měla být přijaté na úrovni Unie. K eh, tedy předmětu ochrany. Mm, předmětem ochrany autorských práv to se liší v právních řádech. Ehm, jednotlivých zemích, je to ale v podstatě to dílo. Jaké požadavky mm, to má? To je velice rozlíž, roz, rozdílné v jednotlivých právních řádech. Jednotný eh, pojem je ovšem nutný pro harmonizaci. Dokončení evropského trhu, no, online obsah, ale to jde, a to není vůbec možné pokud by mm, bylo, to mělo být posuzováno podle 28 různých měřítek. První otázka, kterou musí řešit unijní autorské právo, je vlastně, co je to ta práva, co chráníme. Eh, dosavadní směrnice eh, to dílo tedy definují, ale jenom v souvislosti na datové banky, počítačové programy a fotografie. To nemůže být reprezentativní. Eh, pro to, co chápeme jako mm, dílo pod ochranou autorských práv. Dále eh, to potřebujeme pro eh, hudební díla, písemná díla. Potřebujeme jasnou úprava. Ehm, Evropský soud um, z existujících eh, pravidel vyvodil, že se to týká na objektů, které jsou originály, to znamená, jsou jaksi duševním výtvorem. Taková tak základní ocházka však nemůže zůstat, eh, jejich řešení nemůže zůstat na judikatoře, ale musí to být v zákoně upraveno. V zájmu eh, všech zúčastněných, jak uživatele, tak autora, tak ehm, jak si ten pramen vlastní tvorby nelze stanovit příliš nízko, protože ne každý eh, obsah nabízený ehm, na internetu, ne každý na fotka eh, z mobilu nebo může být, musí být chráněn. Eh, mm, takzvané skill labor ehm, to, jak je to v britském právu Benátské rovně nestačilo. Vytváření kreativní činnosti je třeba podporovat a chránit. Proto musí existovat um, musí se tedy existovat na pro e, to, co vyžaduje vlastně soudní dvůr. Uh, nejenom jak se sbírky informací si zaslouží ochranu. Autorské právo mm, v podstatě různým zprostředkovatelům informací, kde má uživatel volbu, v jaké formě ty informace nejlépe využívat. A tato forma, v jaké jsou ty informace prezentovány, může mít autorskou ochranu, pokud je dostatečně kreativní. Ta informace sama však musí zůstat volná nutné omezení ochrany na tuto originální kreativní e, tvorbu. To nelze jak se obcházet tím, že nechráněné informace s odvoláním na e, mm, ekonomickou investici by se mohla předmětem takzvané druhá voza tak jak na evropské úrovni eh, platí pro eh, různé umělce a mm, stanice. Ehm, mm, právě ti, kdo by měli zajistit vyšší ochranu informací, by tímto byly i dále omezovány. A na, e, tady je příkladem německé právo. Internetové e, vyhledávače, například Google, by e, měli při vyhledávání vlastně mm, ukazovat kousky textu, z tisku, aniž by si vyžádali souča- souhlas vyžadovatele, a platili za licenci. Mm, podobné eh, pravidla například se schválily ve Španělsku, které by měly vstoupit v platnost 2015. U těchto pokusů jde o to, aby eh, se vydavatelé tisku podíleli na příjmech z reklamy u těch vyhledávačů. A mm, podobně a, a potom by se měly vyrovnávat příjmy z, těch, eh, z té reklamy. Ale to nemůže být úkolem autorského práva. Lex Google by neměl být vzorem pro evropskou úroveň. Hmm. U takové evropské definice eh, díla musíme také zohlednit to, že každá tvorba víceméně navazuje na to, co eh, už existovalo předtím. Eh, to, že kreativní výkon je zpracováním již existujícího díla, eh, však není dostatečně řešeno na evropské úrovni právě vzhledem na lepší technické možnosti zpracování a kombinace již existujících děl, například remixy, mashups, Eh, jejich šíření přes internet však vyžaduje harmonizaci autorských práv. A tady je jasné říci, že šíření eh, tohoto user-generated content eh, aby autorské právo nebylo porušováno, pokud se to zpracování tak odlišuje od té eh, původní předlohy, aby nebylo eh, původní úprava narušena. Um, doposud však eh, nyní je nutná harmonizace podobného typu, dále je nutné upravovat a upravit to, aby zpracování nebo změny existujících děl též měli eh, možnost ochrany podle autorských práv, pokud by znamenali vlastní výtvor, kreativní eh, zpracování autorů. To je již upraveno ve většině právních řádů, například v případě překladů. Na evropské úrovni to ale neexistuje, což je díra, kterou je třeba uzavřít. Více je méně. A to platí také pro šíři toho, té ochrany. Rozhodující otázka je, do jaké míry tyto obsahy i bez souhlasu ehm, majitele práv je lze využívat tedy. Ehm, rozsah ochrany je určena ehm, tedy eh, právo za, eh, právem zákazu majitele. Jsou tady výjimky a omezení autorských práv, které jsou v zájmu obecném, eh, které by měly být, eh, aby díla, která by měla, byla eh, přístupná mm, například kopírování pro soukromým účelům, o kterém už mluvil pan Trong. Zda je určité využití díla možné, zda tedy uživatel může využívat dílo, aniž bych si předtím musel vyžádat licenci, to vyplyne až eh, na to, když se podíváme na ty eh, práva zákazů a eh, omezení těchto práv zákazů. Když objem těch práv práva zakázat je v podstatě plně harmonizována, tak existují v podstatě jenom dvě omezení Mm, v unijním právu. Je to jednak technicky nutné uh, ukládání v internetu a dále um, to se řeší ne, uh, směrnicí z nedávné doby a dále je to implementace smlouvy eh, z Marrakeše, která jde ve prospěch postižených osob. Kromě toho mm, nejsou žádné závazné omezení, ale katalog 20 fakultativních, které jsou možné v národním právu, ale nejsou nutné. Podle Mota eh, vše, vše, zjednotíme všechna omezení. Eh, mm, jednotlivé členské státy, mm, vlastně ty možné, možná omezení eh, byla na dohromady, aby byla jaksi umožněno eh, jejich použití. To je ale opakem harmonizace. Je to problematické. Na jedné straně eh, taková opční úprava neodpovídá jednotné úrovni eh, vnitřního trhu. Například jsou velké rozdíly v tom, do jaké míry například parodie jsou chráněné. V Francii je to velkorysé, v Německu přísné, ale v podstatě mm, svoboda umělce dávat parodie do internetu v mnoha zemích vede k porušení autorských práv, v jiných ale ne. Takové právní rozdíly v rámci vnitřního trhu právě vyvolají kolizní problémy při upla- eh, určení um, platného práva. Ehm, soudní dvůr vyžaduje jednotné, ehm, jednotný výklad pojmu parodie. To by ale pomohlo málo, pokud eh, státy mohou parodie eh, zakázat úplně. Tak to národní výhrady, které členským státům umožňují podstatě mm, rozšiřovat nebo omezovat autorské právo libovolně, tak to evropská legislativa nemůže umožnit. Je třeba to, ta omezení zjednotit, aby bylo možné vyvážit zájmy uživatelů a autorů. Na druhé straně ehm, e, katalog, úplný katalog možných omezení je příliš neflex, neflexibilní, aby reagoval na nový technický vývoj, což ukazuje eh, příklad hledání eh, obrazů v internetu. V podstatě ehm, takzvané thumbnails jsou možné při hledání v internetu. Autor nemá eh, záměr toto zakazovat, ale příslušné omezení, které je ještě z, z dob před rokem 2000, kde to ještě neexistovalo, eh, není možné tedy zavádět národním právu. Stejně tak mm, problematické eh, je omezení, které mm, je analogické omezení. Mm, například je možné úprava omezení mm, takzvaných course packs pro univerzity jsou povolené, ale to již nemá význam, protože, to, um, protože existují um, vlastně intranety těch univerzit, už to, ne, již to není eh, v tištěné formě. Eh, určité formy používání, používání je něco, čemu je nutné se vyhnout. Příkladem je um, otevřené formulace, uh, fotomechanické možnosti a tak dále. A je také možné, že mm, vlastně technický vývoj to předběhne. Eh, ten fotomechanický postup nebude existovat, když všechno bude digitální. Totež se týká uh, rozmnožování pro soukromé účely. V Německu se dlouho diskutovalo o tom, zda by se to mělo týkat i digitálního kopírování, pokud jinak by vlastně ta, to omezení bylo zbytečné. Samozřejmě soukromé kopírování, které nelze kontrolovat z hlediska autorských práv, musí být možné i v digitální oblasti. Vždy s tím předpokladem, že um, jde o vyvážení uh, Eh, z hlediska autorských práv. Toto tady předpokládá, to ale předpokládá evropské autorské právo, aby mm, ty, ty poplatky mm, vlastně byly v rámcových evropských jednotných podmínkách, protože stávající stav, kdy se to upravuje v každém jednotlivém státu, je eh, neudržitelné na internetovém trhu. Dovolte, abych na závěr řekl ještě něco k nástrojům, které regulace. Eh, méně eh, je více platí i pro mm, legislativní úpravy. V současnosti je deset směrnic k autorským právům v Evropské unii. Bylo to, jednak to byly sektorové věci, eh, pak další prováděcí směrnice z roku 2002, 2004, a tím vlastně evropské autorské právo je takový, takový um, mm, takový, takový nesourodý koberec s mnoha dírami. Um, co se týče plánované bílé knihy, tak uh, to by se, tam by se nic uh, zásadního neměnilo, bylo by to jenom detailní přizpůsobení. Vnitřní trh, který by se zasloužil toto jméno, by bylo možné uh, pouze dosáhnout pouze, pokud, exist, pokud by eh, to, to právo mělo stejný obsah ve všech eh, zemích. Takto vznikají pouze nekoherence a rozpory. Soudní dvůr toto nemůže eh, jednotlivými rozhodováním vyřešit, které se část, částečně řídí politickou vůlí členských zemí. A mm, jdou vlastně proti koncepčnímu řešení. Radši dříve než později eh, to platí i pro autorské právo na německé úrovni. Může to vzniknout jenom eh, plnou harmonizací, lepší by bylo, ale eh, než směrnice by bylo nařízení, které by mělo bezprostřední platnost ve všech členských zemích. Je jasné, že to není projekt pro příští legislativní období. Uh, my jsme viděli u evropského patentu, že po 50 letech stále není, ale u budoucích úprav eh, autorských práv bychom, bychom to měli mít na paměti. Mm. Kulturní rozmanitost v Evropě je něco, co lze chránit i autorským, evropským autorským. profesorem. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore. Já bych k tomu dodal, že všichni řečníci byli tak moc hodní a respektovali své časové limity. Teď máme alespoň 20 minut čas na otázky a odpovědi. Vím, že pan Mario Pintu se chtěl zeptat jako první. Prosím, buďte co nejstručnější, kolegové. A v mezidobí si budeme psát další žádosti o slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já to zkusím skutečně velice rychle. Jde o dvě věci. práva, autorská práva, nejsou vždy formulována pouze podle anglosaského modelu, mají i určitý morální komponent. Jde často také o celistvost daného díla, a morální, aby se tak řeklo, morálního původce daného díla, když chcete kopírovat toto dílo. Jde tím pádem o duševní tvorbu, o duševní vlastnictví eh, dané věci a autorské právo se zabývá samozřejmě také celým, celým kontextem eh, takovéhoto, takovéhoto činu. Samozřejmě to určuje do značné míry společnost. Každý umělec chce být slyšen, viděn, čten nebo tak. A tím pádem jde u autorů vlastně o celou paletu zájmů, které jsou eh, často hospodářsko-veřejno-soukromého charakteru. Evropská unie musí zajistit, aby tato díla byla dávána k dispozici občanům. Protože ta díla přispívají k rozvoji lidí. Umělecké dílo je sociální produkt, je to produkt společenský autorská práva eh, tím pádem musí představovat dodateč, eh, dostatečnou kompenzaci eh, za vytvoření takovéhoto produktu. A je potřeba rozlišovat mezi rozšiřováním tohoto díla, mezi přístupem veřejnosti k němu a e, mezi rozdělováním e, příjmů z toho. To jsou otázky vysoko na pořadu našich priorit. Děkuji paní Reda. Děkuji vám za všechny e, ty zajímavé prezentace. Vítám zejména tu výzvu po legislativě tvořené na základě důkazů, což je, myslím, přesně to ta, ta lepší legislativa, o kterou my tady usilujeme. Já jsem zpravodajka pro směrnici Infosoc, pokusím se toto všechno zohlednit. Vítám, že pan profesor Dobuš použil a zpřístupnil ta původní data pro svou prezentaci, to nám jednoznačně pomůže zpracovat. A e, co se týká lepší regulace, profesor Štíper hovořil o tom, že je potřeba, aby autorské právo bylo eh, budoucnosti vzdorné, aby se tak řeklo. Ráda bych slyšela, zda si pánové a dámy myslí, je potřeba rozšířovat seznam výjimek v eh, směrnici Infosok, tak abychom lépe zohlednili další vývoj tohoto sektoru. Pan Kračmer hovořil o nevyužití kulturních děl. V tomto smyslu máme takzvané eh, DRM, tedy různá omezení, která mají dosti značný dopad na instituce, jako jsou knihovny nebo muzea, které chtějí často eh, díla digitalizovat a zachovat je tak pro budoucí generace. Je potřeba, aby autorské právo zohlednilo roli těchto kulturních institucí Eh, při zachovávání děl do budoucna. Chci se vás zeptat, jaké by bylo vaše politické doporučení v této oblasti. A nakonec jedna otázka na pány Dobuše Kračmará Štýpra. Chci se vás zeptat na vaše zkušenosti s tím, čemu se říká ECL Extended Collective License, to znamená rozšířená kolektivní licence, to se objevuje ve skandinávských státech nebo ve Spojeném království. Myslíte si, že tyto rozšířené licence mohou pomoci redukovat nevyužívání děl eh, nebo musíme zavést další omezení ECL v Evropě, co se týká teritoriální dostupnosti děl. A na, nakonec eh, doporučili byste nám tyto nástroje ECL a pokud ano, doporučili byste, aby Evropská unie učinila legislativní kroky, aby tato opatření ECL začala fungovat na jednotném digitálním trhu lépe? Děkuji. Děkuji vám, paní Trpl. Děkuji. Mám otázku na pana Stýpra a pana Tronka. Kdybychom si teď pro jednou eh, vynechali teritorialitu, co by to znamenalo pro udržitelné financování filmu? Je nějaké řešení nebo ne? Děkuji. Paní Legrip. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji všem řečníkům za velice zajímavé příspěvky eh, i k budoucnosti autorského práva v Evropě. Ale jedna otázka eh, zůstává. Autorské právo je často hlavním a jediným příjmem autorů. To musí zůstat přece neovlivněno, protože je to jejich hlavní zdroj živobytí. Ehm, je samozřejmě potřeba zhodnotit i e, otázku kulturního dědictví. E, samozřejmě stojí před námi celá řada výzev, je to velmi inovativní prostředí, zejména na digitálním trhu a je potřeba e, řešit otázku přístupnosti děl na veřejném tržišti a je potřeba také zajistit dostatečné zachování této kreativní žíly napříč Evropou. Ehm, nebudu zdržovat ehm, a rovnou se zeptám. Pan Trong říkal mnoho zajímavého a zdůrazňoval hospodářskou hodnotu kreativního průmyslu, co se týká pracovních míst, ehm, která se často nerelokují, a přidané hodnoty a velkých eh, obratů. Ta čísla jsme všichni slyšeli, bude to i součástí té studie, která bude zveřejněna v příštích týdnech. Myslím si, že pak budeme všichni moudřejší. Ráda bych ho požádala, aby byl um, asi explicitnější, aby nám, pokud může, lépe a specifičtěji definoval, jaké konkrétní návrhy eh, CISAKu máme zvažovat o, t, o těch finančních odměnách pro eh, kulturní a kreativní průmysl v Evropě. O tom bych ráda slyšela více. Děkuji vám, pan Köster. Děkuji. V těch příspěvcích jasně zaznělo, že musí panovat rovnováha mezi jednotlivými aktéry a zástupci zájmu mám dojem, že tato rovnováha nebude asi zajištěna pouze tržními mechanismy. Mám dojem, že ten vztah mezi spotřebiteli, zhodnotiteli a tvůrci děl je skutečně orientoval hlavně na ty zhodnotitele, to znamená na ty prostředníky a tím pádem je to celé řízeno tržními procesy chci se zeptat, zda při tvorbě nového autorského práva nemáme vycházet právě z tohoto, zda bychom neměli se konfrontovat s tím tržním pojetím. Přece autorské právo by mělo hlavně sledovat cíl zajistit práva a příjmy tvůrců kulturního, kulturního obsahu a samozřejmě také zajišťovat, že ten kulturní obsah bude disponibilní spotřebitelům. Děkuji. Paní Rozier. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že zde zazněla celá řada důležitých věcí. Je, bylo to velmi eh, bohaté slyšení. Je jasné, že autorské právo se týká především duševního vlastnictví. S přihlédnutím k tomu, Musíme každopádně ale také zajistit, že držitelé práv, tedy tvůrci, budou požívat dostatečné ochrany. K dnešnímu dni, ačkoliv se leco skritizuje o, tom, jak ten kulturní sektor je organizován, autoři mohou nadále provádět svá práva, a to ne tedy pouze právo na e, řádnou odměnu, ale i morální právo, práva na, svá, na své dílo, tedy na řízení toho, jak to dílo bude užíváno a znovu užíváno a tak dále, a zajišťuje se autenticita těch děl. Zpětně to si myslím, bychom se také kriticky měli podívat na ten kreativní cyklus jako takový je to jaksi předstupeň eh, nového systému sdílení hodnot v celé řadě oblastí. Je pravda, že máme přístup ke kulturnímu zboží do značné míry ve volné podobě, to je rozšířený koncept, ale fakt, že je něco zadarmo, není jasný všem. A i když třeba jsou způsoby, jak tyto informace rozšiřovat o těchto dílech, eh, je tady nehledě na to určitá skrytá hodnota v tomto. A eh, jsou to právě lidé, kteří rozšiřují díla, kteří musí mít pobídku, aby to dělali i nadále. A oni proto sbírají osobní údaje do různých informačních databází a tak dále. Takže součástí této otázky je vlastně ten pretext, to alibi té původní činnosti. Takže už vlastně neodměňujeme autora, protože přidaná hodnota nespočívá v tom, že jenom prodloužíme jaksi krytí daného díla, ale spočívá v tom rozšiřování informací a případném získávání informací z tohoto procesu. Takže vy vytvoříte nějak, nějaké dílo, někdo ho dostane zadarmo a jenom tím, že ten poskytovatel eh, má hodně silnou finanční pozici, může si dovolit něco zadarmo poskytnout, ale zároveň si generuje zisk tím, že získává prostředky pro poskytování reklamy a tak dále. Eh, jsou tu velcí aktéři eh, na té scéně, nemusíme si nikoho jmenovat, všichni víme, kdo to je. A, kte- a ti to, jak si získávají, dosahují zisku prostřednictvím nejrůznějších oblastí. Je to podobné jako u nízkonákladových aerolinek. Takže e, ta otázka, na kterou se musíme ptát, vlastně je otázka jednak jaksi životnosti odměn za kreativitu, ale i otázka podpory pro tuto kreativitu. Dnes vnímáme autorské právo tak, jak je teď. Je to dostatečné, aby byli dlouhodobě odměňováni i autoři děl, Myslím si, že by bylo velmi zajímavé podívat se, co můžeme předložit, abychom jak si mohli zajistit participaci dalšího financování, která se zatím nekoná. Děkuji. Pan Diakon jako poslední. dáme eh, Děkuji vám, pane předsedo. V každé diskuzi, jak říkal Volter, by bylo dobré hovořit dva, tři týdny, možná ještě déle a vše si jasně definovat. A diskuze sama pak bude trvat jenom 20 minut, možná bude ještě kratší. Já tedy vítám to, co řekl pan Štypr. Skutečně má pravdu, že nejprve si musíme definovat to, o čem hovoříme, a ty termíny se v jednotlivých členských státech dosti liší. Hovoříme o různých kulturních eh, produktech. Jedná se buď to o umělecká díla, nebo jejich kopie, nebo jsou to jiné druhy kulturních produktů. A pokud si dobře definujeme vše toto a sestavíme si hierarchii těchto jevů na evropské úrovni, tak eh, si myslím, že nám to dobře pomůže se v situaci eh, zorientovat eh, a bude to jasnější i v otázce odměňování, kolektivní zprávy práv a tak dále. Já si myslím, že tyto termíny je potřeba definovat na evropské úrovni, že potřebujeme evropské eh, definice a tam musíme provést tu hierarchii, seřazení těchto termínů a zbytek už se může řešit eh, národně. Souhlasíme s ostatními předřečníky, kteří volali po morální složce v právech, která mají hájit autory. Jde především o nedotknutelnost, celistvost díla autora a jde tedy o zajištění celistvosti a nedotknutelnosti díla jako takového. Děkuji, to byly tedy položené dotazy a tím jsme vyčerpali v podstatě většinu z těch eh, zmíněných 20 minut, které jsme měli na diskuzi. Teď poprosím tedy naše panelisty, aby zareagovali ještě o něco stručněji než eh, sami tazatelé. Prosím, děkuji. Těžko, těžko odpovědět na všechny tyto dotazy, ale vynasnažím se zmínit aspoň několik z nich. Tak eh, za prvé, zájem tvůrců a investorů. Jejich zájem je jiný, mají různé zájmy a já jsem tady tedy zaslechl ten příklad morálních práv. To je, myslím, dobrý příklad, kdy se ten zájem neschoduje. Ekonomicky morální práva jsou jaksi smluvním podmínkou, která není, není zrušitelná, není možné o ní vyjednávat mezi autorem a uživatelem a to znamená, že se hrává důležitou roli při hledání té rovnováhy nastavení režimu. Uvedu další příklad. Vynálezce aspirinu Felix Hoffman syntetizoval aspirin eh, a zemřel v roce 1895 a práva k aspirinu eh, pak držela jeho firma Nedošlo tedy vlastně k převodu práv, protože práva zůstala u zaměstnavatele, ale když se vezmete v potaz kreativní příspěvek vynálezce, autora, tak aspirin by vlastně dnes byl ještě stále chráněn autorským právem a Nakonec by dnes vlastnil eh, to právo Bayern. Takže to je situace, které si musíme být vědomi je to situace, kdy deriv, odvozujeme vlastně právo od života autora a dále eh, prodlužujeme tu ochranu nad eh, rámec jeho života. A teď eh, k tomu, co řekla paní Wieland, ta se ptala na zkušenosti z ECL z Velké Británie. Zatím to není příliš rozšířené, určité úspěchy zaznamenáváme v severských zemích s tou rozšířenou kolektivní licencí. Myslím, že to je úspěšný koncept eh, především v Norsku. Pokud je otevřené standardy, tak to by možná bylo užitečné, ale Přístup založený na důkazech, na empírii by vždy prověřil, zda to skutečně je vhodný přístup nebo ne. A to chci znovu zopakovat, že řadu těchto otázek my můžeme empirickým způsobem prověřit. Není potřeba je řešit čistě argumentačním bojem. Je možné je empiricky zhodnotit. Děkuji. Let me also on... Já bych také zareagoval pouze na dvě otázky, které se týkaly více mě pokud jde o uzavřený seznam výjimek a o to, zda potřebujeme otevřené výjimky, tak tady bych se zmínil o e, té zprávě vzniklé z konzultací, protože ta jasně ukazuje, a dnes jsme to tady také slyšeli od ostatních odborníků, že řada uživatelů, zástupců uživatelských skupin a také institucionálních uživatelů žádá otevřené výjimky a to z toho důvodu, že se objevují nové praxe, nové technologie, které sami uživatelé využívají, ty se vyvíjejí. Jde o uživateli generovaný obsah například, to je nový vývoj, nový jev a tito uživatelé pak žádají zavedení příslušných změn do seznamu výjimek a omezení. Druhá věc, která se týkala Eh, mých záležitostí eh, jsou ty rozšířené kolektivní licence. I zde eh, jsou to především institucionální uživatelé, kteří se potýkají s teritorialitou a pro ně může být rozšířená kolektivní licence dobrá a vyřeší problém, o kterém hovořil pan Krečmer, když ukazoval ten propad pokud jde o přístup k digitalizovaným knihám. Takže ECL funguje docela dobře v Norsku a může vyřešit problém omezeného přístupu ke knihám, které eh, již nejsou v tištěné podobě k dispozici. Takže to navíc přinese nový zdroj příjmu pro tvůrce a nabídne to nové možnosti širšího přístupu. Byl bych tedy rád, kdybyste se zaměřili i na tyto nové přístupy, nové možnosti, které sebou nese digitalizace a další, další eh, koncepce. A tady nám vstupuje do hry teritorialita u ECL. V případě eh, norských digitalizovaných knih tyto budou k dispozici a zpřístupněny pouze uživatelům z Norska. Já bych eh, se pokusil obecněji zareagovat na různé eh, prezentace a na některé z těch dotazů. Nejprve k konzultacím o autorském právu. Já zastupuji eh, jednu z velkých organizací a musím eh, říci, že jsem byl ve zvláštním postavení, když eh, jsem se účastnil konzultací, protože většina z těch 80 dotazů naváděla čtenáře určitým způsobem, aby se tedy vyjádřili v určitém slova smyslu. A já si myslím, že Evropská eh, komise by tedy neměla eh, formulovat se takto sugestivně některé ty otázky byly naformulovány tak, že od určité skupiny uživatelů eh, vždy přicházely stejné odpovědi. Takže vy jste dnes v situaci, kdy máte možnost ochránit práva tvůrců, které my zastupujeme a my se o to sami snažíme. Snažili jsme se vždy ukazovat eh, data, fakta, ukazovat, jaké máme potřeby a ukazuje se, že v některých oblastech ani po změně netoužíme, což jsem se snažil ve své prezentaci demonstrovat. Musíme tedy postupovat velice obezřetně v této oblasti. Nikdy nevíte, pod čím tlakem se vlastně eh, ocitáte jako zákonodárci. Není, obtí, není jednoduché eh, zorientovat se v této eh, situaci. Já jsem říkal, že konzultací se zúčastnilo na 11 tisíc eh, uživatelů, ale eh, někteří z těch uživatelů zastupovali celou jednu organizaci kolektivní zprávy práv, která má třeba milion členů, zatímco další eh, respondent mohl zastupovat pouze sám sebe. To je třeba vzít také v potaz. Dále je třeba zohlednit při zákonodárné činnosti veškerý výzkum, který eh, v tuto chvíli existuje. Ano, mezi se samozřejmě pouze na určité výzkumy a studie, ale snažit se eh, přistupovat k věci maximálně eh, holisticky, nenechat se svázat určitým pohledem Je tedy třeba zvážit vše a evropská politika je o tom, že se hledá možnost vyvážení různých zájmů, je třeba naslouchat různým skupinám a přemýšlet nad tím, jaký dopad legislativa bude mít na celé evropské hospodářství, evropské spotřebitele, uživatele a jak Evropa může globálně eh, díky své legislativě obstát v celosvětové eh, konkurenci. tomu, co řekl pan Štypr, velice správně řekl, že um, jak se zajímá autorské právo mnohem více než dříve. Dříve nebyly vůbec autorskému právu natolik vystaveni jako, jako dnes. V současné době se ocitáme v době sociálních médií, pohybujeme se v tomto prostředí a tradiční média se změnila. Dnes, když vám někdo nechce zaplatit za použití hudby tantiemy, tak dá na obrazovku eh, to, že hudba není k dispozici kvůli omezení držitelů práv eh, a obviní tak vlastně držitele, držitele práv. Takže tím se dostáváme k tomu, co říkala paní Lagrip, eh, že přenos hodnoty musí být řešen obezřetně, opatrně, je možné k tomu přístupit na evropské úrovni z různých hledisek. Jedna věc je odměňování, směrnice o elektronickém obchodování, směrnice o autorském právu a je třeba interpretovat eh, stávající legislativu tak, abychom eh, vysvětlili podstatu práva na odměnu za, za kreativní práci. Děkuji. Pan předseda, já bych chtěl jenom říci, že máme k dispozici už jenom několik málo minut. Eh, poté již nebude k dispozici tlumočení. Je to sice nezdvořilé, ale poprosím vás o maximální stručnost. Já bych ještě chtěla také zareagovat na to, co řekl eh, pan, paní Triple. Byla to otázka, otázka i vyjádření. Eh, paní Tripl má pravdu, protože ustanovení o exkluzivitě a teritorialita, toto jsou určité podmínky, bez kterých bychom se rádi obešli při financování audiovizuálních děl. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já zareaguji na, na dvě otázky. Začnu tou poslední. My máme před sebou návrh na reformu autorského práva, ale nás eh, jak si překvapila eh, tato snaha o reformu vzhledem tomu, že máme úplně jiné priority. Když jste o přístup ke kulturním dílům a činnostem, se situace zásadně změnila oproti době před 20 lety, protože dnes máme přístup online k milionům dílům. Taková situace dříve byla zcela neznámá a tak bych poprosila, abychom se soustředili na ty základní problémy, které Evropany trápí. To je první věc. Když se podíváte na nedávné nebo post na používání internetu, tak jak ho známe v poslední době, tak se ukazuje, že eh, všechny platformy jsou kryty licencemi YouTube, kde se řeší eh, obsah generovaný eh, uživateli. Já bych byl tedy proto, abychom se zaměřili na priority pro Evropany, ale teď tedy k těm vašim otázkám. Když se podíváme na současný regulační rámec, tak mm, a podíváte se na těch 7 milionů lidí, kteří jsou zaměstnáni v kulturním sektoru, k tvorbě pracovních míst této oblasti nedošlo ze dne na den, ale, ze dne na den, ale postupně efektivním systémem, který byl zaveden a fungoval. Kdyby takový systém eh, nebyl, což byl případ třeba komunikačního sektoru, tak eh, pak jsme viděli, že došlo ke ztrátám. Měli bychom tedy usilovat o, o obhájení tohoto odvětví a usilovat o digitální výjimku, tak jak o tom hovoří směrnice z roku 2010 pardon, 2001. Kulturní a kreativní odvětví mají nárok na odměnu na základě směrnice z roku 2001, to je v pořádku. Problémem je směrnice o elektronickém obchodování. Tu bychom měli zreformovat. Pokud ji zreformujeme, pozměníme, tak tím vyřešíme otázky a problémy s ochranou, se soukromím, s dominantním postavením a tak dále. Google má eh, hlavní dominantní postavení na trhu. A my se buď soustředíme na autorská související práva, a my říkáme v našem návrhu, že bychom měli tedy řešit hlavně problematiku směrnice o elektronickém obchodování. Podívejme se ještě na Lex Google. On to není Google, který obohacuje média, ale obráceně. Eh, díky tisku médiím je Google tak bohatý. My používáme Google, protože cituje informace lépe, protože skenuje eh, internet Eh, všechny webové stránky, mediální, tiskové. Máme tam eh, skutečně díky tomu poslední nejnovější informace, takže díky kvalitě evropské novinařiny vlastně je Google tak bohatý, jak je. Já jsem já bych rád eh, s Googlem vyjednávala, ale bohužel je to nesmírně obtížné kvůli výjimkám ve směrnici o elektronickém obchodování. Takže nejde o to, že by si ne, nepřáli spravedlivou odměnu, ale nechtějí vlastně s námi diskutovat. 97% výnosů členů přichází eh, z licencí. Takže si myslím, že bychom měli systém eh, revidovat tak, aby zajišťoval spravedlivé odměňování a bral v potaz veškeré bohatství, které je vytvářeno kreativní prací. Děkuji. Ich fasse mich kurz, ich möchte nur auf, auf zwei Punkte. Já budu stručný, já velice dva body. Hovořilo se o primátu politiky nad trhem. V souvislosti s autorským právem je to nebezpečná formulace, protože autorské právo by mělo nejprve vytvořit trh eh, duševních eh, těl. <clears throat> Tím, že Eh, se dají práva autorům, tak se vytvoří možnost eh, dávat licence. Když nebude to právo zákazu, tak pak by vůbec eh, nemohl vzniknout ten trh licenci. Z toho vyplývá, že úprava autorských práv se může omezit to, na to vytvořit právní rámec pro licence produktů, a trh licencí sám vznikne, nebude muset být dále regulovan. To se týká také omezení autorských práv. Zákonné omezení bude třeba jenom tam, kde se nebude rozumně vyvíjet trh licencí sám od sebe. To se vůbec nezohledňuje. Existují omezení využívání, kde by licence fungovaly, když by existovaly zákonná omezení, které by však mm, přispěly k tomu vytváření trhu. Co se týče druhé otázky, otevřených omezení, fair use jako v USA, tak to vede jednak k tomu, že členské státy by mohli touto výjimkou zachovat svá národní omezení a zase by nebyla žádná harmonizace. Za druhé by to vedlo k tomu, že právě na, člen, na úrovni členských států s odvoláním na tu generální na tu obli, všeobecnou klauzuli by povolilo využívání, které by mm, nemělo být právě no, licencemi. Proto je třeba dosáhnout flexibility tématu, aby se otevřely jaksi podstaty e, omezení, aby byly uší obecné klauzule. E, žádné tedy obecné, povolené je to, co je přiměřené, ale musí být jasné, jaký je účel toho povoleného využití. A užití by bylo povoleno, pokud ten účel je oprávněný. Například u citátu citáty mají dokládací funkci. To by se dalo poměrně širokou formulací zvládnout. Není tam potřeba žádného všeobecného ustanovení. By to muselo být omezeno na určité účely. Poslední bod, o tom jsem z časových důvodů vůbec nemluvil. Samozřejmě Musí to být harmonizováno právě z důvody ochrany integrity, ochrany uh, eh, morby, to, nebo vzniku, je, to se i ještě vůbec neřešilo, protože jsou tam různé kulturní přístupy, ale to je, se týká jádra autorských práv, totiž ochrany tvůrčího ducha mm, ve vztahu k dílu a integritě. To samozřejmě vyžaduje evropskou harmonizaci, když je jasné, že to samozřejmě narazí na politické překážky. Děkuji. Děkuji vám. Na závěr chci eh, k tomuto slyšení říci, že nejprve chci poděkovat jménem všech našim řečníkům a mm, poslancům, kteří intervenovali. Dovolte, abych vás ehm, všechny ujistil, že zájem před tom, o tomto slyšení byl enormní, že jsme měli e, problém rozhodnout, kdo bude pozván, aby tady promluvil a na jaké téma. Pro ty, kteří se domnívají, že nebyli dostatečně reprezentováni v diskusích, chci říci, prosím, kontaktujte sekretariát Jury a ohlašte se, my zvážíme eh, vyslechnutí vašich návrhů na některé z mnoha schůzí pracovní skupiny v příštích měsíců. My potřebujeme vědět, ale kdo jste, takže se prosím ohlašte nám. Nemyslím, že mohu um, příliš mnoho dodat k tématu budoucího vývoje autorských práv v Evropě. Dovolte, abych řekl jednu věc. Toto slyšení ukazuje bez pochyby, že toto téma je velice um, vysoko tedy na um, pořadu priorit mm, pro celou řadu osob, organizací, firm a dalších, ať jsou to běžní občané, kteří chtějí levný uh, a okamžitý přístup ke kvalitnímu obsahu, ať jsou to státy, vlády, které chtějí chránit své eh, regionálně, národní eh, jazykovou a lingvistickou identitu nebo držitelé práv, jednotliví umělci, internetové startupy, mezinárodní konglomeráty, které chtějí zajistit návratnost svých investic ať je to přes spravedlivou odměnu za legitimní využití svých děl, anebo kompenzaci za neoprávněné využívání. Všechny tyto, tyto aktéři mají legitimní e, právo na autorské právo. Naší práci jako zákonodárce je zajistit, aby se to projevilo v novém prostředí Eh, digitální ekonomiky a společnosti. Podnikli jsme několik drobných kroků za minulého mandátu, mm, směrnice no, mm, eh, dílech kolektivních právech, multiteritoriální licence hudby online. My jsme však nebyli tak úspěšní, co se týče soukromých mých kopií a poplatků. E, nemám odpovědi, ani není snadné najít odpovědi na všechny problémy, které jsme tady řešili. Mohu vás však ujistit, že členové parlamentu, právního výboru, členové pracovní skupiny IPR a reformě autorských práv a naše pracovníci využijí všechny analytické nástroje, které máme, abychom zajistili, že správné otázky budou položeny a že budou nalezeny vhodné rovnováhy pro budoucí rozvoj autorských práv v Evropě. A také chci dát slovo na závěr paní Kosta. Děkuji, pane předsedo. chci říci, že eh, má, jsme slyšeli celou řadu názorů. Já chci poděkovat všem, eh, také za vaše dotazy, za debatu. Je to velká výzva. Kde můžeme analyzovat na jedné straně mm, pohled nebo názory držitelů práv, na druhé straně musíme eh, to dále rozvíjet, dále kulturní diverzita a tak dále. To jsou statky, které třeba chránit na evropské úrovni. Samozřejmě potřeby uživatelů. Dále jsou tedy aspekty rovnováhy a hodnoty kulturních aktivit. To je hodnota, kterou bychom měli chránit a propagovat. A kulturní a vizuální průmysl by měl být globálně konkurenceschopnější. Musíme tedy rozlišovat vyváženým způsobem, abychom mohli um, zohledňovat všechno, co potřebujeme. Musíme zajistit, aby hodnoty eh, prací, děl, morální, ekonomická práva autorů, nové aplikace těchto děl, to všechno vyžaduje nový rámec. A nel quale si esprime questa nuova, eh, questa nuovo, mm, diciamo, bilancio. Potřebujeme nějaký rámec, který bude odrážet tu novou rovnováhu, která bude vytvořena. Aby byl přístup tedy otevřené kultuře pro veřejnost. A tady jde o dvě hlavní otázky. Jsem ráda, že to bylo tak jasně řečeno. My jsme tedy viděli, že velcí aktéři, kteří nejsou jenom z Evropy, e, vlastně zvou mladé publikum, e, aby gratis využívalo díla a tady je podceňována i morální e, hodnota, která je obcházena. Víme, že prostě to tak není. Samozřejmě existují možnosti. Paní Rozie už to řekla, aby e, byla věnována pozornost tomu, aby tvůrčí činnost byla hodnocena. Na druhé straně, a to je také jedno z priorit komise, jde o to vytvářet rovné podmínky pro všechny Mm, audiovizuální průmysl, kulturu a také vlastní aktéry, kteří vytváří v Evropě prostředí, které mm, musí být respektováno. I toto doposud není vyvážené. My musíme eh, zohledňovat eh, práva, jde o posilování základů tohoto průmyslu v digitální době. Jde o to, eh, Mm, jak říkal profesor Steeper, eh, který popsal, jaké jsou názory na lepší přístupnost těch těl. Mm, které v současnosti ještě nejsou komerční. Takže je to velice složité téma, velice obtížné téma. A my jsme tady přišli se zajímavými zkušenostmi. To se týká o všech zveřejněných studiích a já doufám, že komise toto všechno vezme v úvahu a těším se na pracovní skupinu právního výboru. Děkuji panu předsedovi Svobodovi a mnívám se, že zde ve výboru společně eh, s kolegy z kulturního výboru ještě budeme mít příležitosti eh, prohloubit tuto problematiku. Předtím, než to úplně ukončíme, tak bych chtěl poděkovat eh, tlumočníkům.